Good afternoon. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. S vaším dovolením zahájím zasedání výboru. Nejprve přijetí pořadu jednání. Pokud k němu nikdo nic nemáte, tak pořad jednání položíme za schválený beze změn. Na konci máme bod různé, pokud tedy budete chtít něco do pořadu doplnit, můžete tam. Dobrá, bod dvě. Oznámení předsedy. První oznámení, a to nejdůležitější. Body 5 a 6 na pořadu jednání budou přehozeny. Začneme tedy výměnou názoru s panem Patrikem Kajem, ředitelem Evropské agentury pro bezpečnost letectví. A následně kolega Langen ETS v oblasti letectví. Kvůli schůzi hospodářského výboru, které se bude účastnit pan kolega Langen. Takže se sem nebude moci dostavit včas a proto musíme tyto body přehodit. Nejprve ke slyšení komisařky. 15. května 2017 předseda Evropské komise Juncker předložil Evropskému parlamentu dopis, ve kterém nás informuje o jmenování paní Marie Gabriel dezignovanou komisařkou. Podle jednacího řádu slyšení takovýchto jmenovaných komisařů bude organizovat konference předsedů, my jako výbor, ale můžeme být odpovědní. A předseda a koordinátoři všech příslušných výborů budou odpovědni za vyjednání podrobností. Pakliže slyšení dostane výbor ITRE, a to je poměrně pravděpodobné, téměř zjevné, že to tady bude v naší odpovědnosti, tak ještě před letními prázdninami by mohlo proběhnout takovéto slyšení se jmenovaným kandidátem na komisaře, respektive komisařku zde. Ale je potřeba ještě potvrdit poslední podrobnosti. Pan Ettinger, který sdílel odpovědnost s kolegy z výboru pro kulturu a vzdělávání, takže předpokládám, že ta situace bude tentokrát podobná. Tolik tedy k tomuto oznámení. A tím už se můžeme přesunout k bodu 3. Prezentace Evropského účetního dvora a jeho zvláštní zprávy o podpoře Evropské unie pro odstavování jaderných zařízení z provozu výměna názoru s členem účetního dvora Filem Vinem Owenem kterého vítám v Evropském parlamentu. Jsme velice rádi, že si vás budeme moci vyslechnout. Je to pro nás důležité téma. Už před deseti lety toto téma vyzazování jaderných zařízení z provozu bylo velmi důležité. Teď už to proběhlo, takže si vás rádi vyslechneme, pane Uene vedete eh, v, účetní, v dvoře účetním, pardon, v účetním dvoře komoru číslo jedna zodpovědnou za trvalé udržitelné využívání přírodních zdrojů. Máte vystudovanou, máte vystudovaný Oxford a také London, londýnskou eh, business school a totež na Harvardu. Pracoval jste v britské státní správě jako generální ředitel na Ministerstvu energetiky a klimatických změn. Od roku 2014 působíte v Evropském účetním dvoře. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za laskavé představení. Dobré odpoledne při prezentaci budu používat diapozitivu. Děkuji mnohokrát za příležitost předložit vám tuto zvláštní zprávu. Máme sebou Peko Ulandeho, který je auditorem a také bývalým inspektorem jaderných zařízení, takže byl velice důležitou součástí přípravy této studie. Tato studie byla vydána 20. září 2016 a já jsem ji předložil rozpo- výboru pro rozpočtovou kontrolu dne 29. listopadu zde v Evropském parlamentu. A také jsem ji předložil na semináři o vyřazování jaderných zařízení z provozu, jakožto nové výzvy pro bezpečnost jaderných zařízení. A to 6. února. A potom jsem tuto zprávu také předkládal na konferenci v litevském parlamentu, která proběhla 28. dubna. Takže pokud jste už si tuto prezentaci vyslechli při více než jedné příležitosti, tak se vám dopředu omlouvám. Budu hovořit o samotném auditu a jeho náleze a doporučeních. Tento audit následoval na předchozí zvláštní zprávu z roku 2011 a zabýval se tím, co nastalo během nadcházejících pěti let. Jinými slovy tedy do dubna 2016. Bez pochyby tedy v mezičase došlo k určitému vývoji od uzavření tohoto auditu. Ale máme za to, že vyřazování jaderných zařízení z provozu je činnost takové povahy, která znamená, že to je stále ještě aktuální. První generace sovětských nukleárních reaktorů v těchto třech členských státech byla uzavřena a vyřazena z provozu jakožto podmínka jejich vstupu do EU. Litva čelila velké výzvě, protože se jedná o poměrně malý členský stát, který nemá jinde jadernou energetiku a v podstatě měl pouze dva černobylské reaktory, které musel vyřadit z provozu. A takováto situace v minulosti nikdy neexistovala. Evropská unie se proto dohodla na tom, že poskytne finanční podporu už v roce 1999. Do roku 2020 Takováto podpora pro vyřazování jaderných zařízení v těchto třech členských státech bude představovat téměř 3 miliardy euro. S tím, že Litva získává zhruba polovinu z této částky. Dívali jsme se na pokrok od roku 2011, kdy jsme vydali svou poslední zprávu. A tady máte hlavní otázky. Na diapozitivu, na diapozitivu nebudu je číst. Řeknu jenom, že jsme se nezabývali otázkou dodržování a zákona a zadávání veřejných zakázek a bezpečnosti. A v žádném případě jsme se nesnažili argumentovat proč je proti jaderné energetice či eh, docházet k jakýmkoliv závěrům k energetickému mixu Evropské unie. Jak probíhal tento audit? Tým navštívil tři jaderné elektrárny a setkal se s těmito lidmi, které zde vidíte. Já sám jsem byl v litevské a bulharské elektrárně. Setkali jsme se také s zástupci EBRD a také jsme navštívili e, geologické úložiště ve Finsku, které se připravuje. Co jsme zjistili? Konstatovali jsme, že od roku 2011 došlo k určitému pokroku. V tom smyslu, že v méně radiačních oblastech, jako například v místech, kde jsou turbíny, pokračuje vyřazování a rozmontovávání, nicméně stále jsou problémy v těch více radiačních oblastech, například samotné reaktory a jejich demontáž. Programy Evropské unie pro vyřazování jaderného zařízení z provozu nespů, nevytvořily správné motivace pro včasnou a nákladově efektivní práci při vyřazování z provozu. Do konce roku 2015 nebyly dosaženy veškeré výsledky, podle kterých Evropská komise hodnotila postup k nezvratnému vyřazování, jak vidíte zde z tohoto diapozitivu. Licence na vyřazování z provozu u jednotek 3 a 4 v Bulharsku byla získána v roce 2016 až poté, co jsme uzavřeli audit, audit takže tato část v druhém řádku by měla být také zeleně. Teď co se týče odpadů, tak tady členské státy učinily určitý pokrok, nicméně řada zásadních infrastrukturních projektů se protahuje. Tady jsme uvedli několik příkladů. S tím, že nejdelší protahy byly v Litvě, kde termín vyřazení z provozu byl posunut od roku 2011 o dalších 9 let, tedy až do roku 2038. Problémy s vyřazováním jsme konstatovali ve všech členských státech. Jak jsme například říkali, velké projekty se zpomalují. A konečná řešení pro vysoce radioaktivní odpad a palivo eh, se stále ještě teprve vymýšlejí. <clears throat> Dostali jsme tedy k závěru, že odhadované náklady na vyřazení zařízení z provozu bude 5,7 miliard euro celkem. S tím, že nedostatek peněz, tedy ten propad mezi náklady a financováním v Litvě se navyšuje na 1,5 miliardy euro od roku 2011, 28 miliard v Bulharsku a 92 na Slovensku. Spolufinancování členských států je v omezené míře, Snižuje se počet zaměstnanců, nicméně některé fondy Evropské unie se stále používají, třeba v Litvě, například na zaměstnance, kteří pracují v údržbě a vyřazování jaderných zařízení. Žádné plány pro vyřazení neobsahují plné náklady na uzavření elektráren, protože tam nejsou náklady na a, řešení paliva a odpadu. Takže jsme i tady odhadli celkové náklady. Když se podíváte do pravého sloupce, tak v podstatě v prvním řádku uvidíte těch 5,7 miliard euro, tedy na vyřazování těchto jedených zařízení. Ale k tomu také musíme přičíst odhad nákladů na vyhořelé palivo a odpad, čímž se to vlastně zdvojnásobí z 5,7 na 11,4 miliardy, což vidíte o dva zátky níže. Hodnocení Evropské komise o tom, jestli eh, tyto plány a financování eh, odpovídají podmínkám, které byly stanoveny předem jako nedostatečné. Budoucí náklady nebyly vždy konstatovány jako rozpočtové položky a nebyly zmíněny v účtech. Jinými slovy, to omezuje transparentnost a znemožňuje to místním orgánům plně převzít odpovědnost za tento projekt a naplánovat. Evropská komise odpověděla, že do, dopracují do konce roku 2016 dvě velká hodnocení a jsem velice rád, že vznikla. Poslední se týká hodnocení národních programů podle směrnice o jaderném odpadu. To bylo schváleno 15. května před pár týdny. Co je tedy teď potřeba udělat? Stanovili jsme 8 doporučení, které uvidíte na nadcházejících diapozitivech, ale zmíním pouze 4, které se týkají vysoce radioaktivního odpadu a financování. Takže tím se dostávám k doporučení číslo 2. První část týkající se konečného vyzazování z provozu. Říkám, že Evropská komise se všemi příslušnými členskými státy Evropské unie by se měla zamyslet nad tím, co se učiní s palivem a radioaktivním odpadem a zamyslí se také nad regionálními a dalšími evropskými řešeními, pochopitelně berouc v úvahu bezpečnost a zajištění a nákladovou účinnost a podobně. Evropská komise by to měla zahrnout do revize první zprávy Evropskému parlamentu a Radě o implementaci směrnice o radioaktivních odpadech. Co se týče financování, tak jsme učinili tři doporučení. Tam mají číslo 3, 4 a 5. Číslo 3 zní, že tyto tři členské státy by <clears throat> si měly uvědomit svou vlastní roli v tom, že je potřeba dodržovat zásadu, že ten, kdo znečiště platí a měli by být připraveni používat vnitrostátní prostředky na náklady na vyřazování a, celko, a konečné a zpracování těchto odpadů. Ve čtvrtém doporučení říkáme, že Evropská komise by se měla snažit navýšit vnitrostátní financování během finančního období 2014 až 2020. A nakonec v pátém doporučení uvádíme, že dedikované finanční programy pro vyřazování jedných zařízení z provozu v Litvě, Bulharsku a Slovensku by měly skončit po roce 2020. Co to přesně znamená? Pokusím se to dovysvětlit. Stojí za to si přečíst celé toto doporučení. My jsme řekli, že pakliže bude potřeba, jasná potřeba používat fondy Evropské unie po roce 2020, tak jeden nebo více z těchto tří členských států eh, může mít takovou potřebu, tak následně veškeré navrhované financování, navrhované komise a schválené zákonodárcem by mělo obsahovat dostatečnou motivaci pro provedení vyřazování a to tím, že to financování bude omezené časově a že bude vycházet z, z vhodných úrovní spolufinancování členských států. A říkáme, že by se to dalo udělat třeba tím, že by se rozšířil přístup k evropským strukturálním investičním fondům, a tak, aby byly financovatelné i aktivity na vyřazování jaderných zařízení, pochopitelně za naplnění podmínek, jež jsem právě zmínil. To je z mé strany všechno, děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát za prezentaci, která byla velmi jasná, stručná, takže můžeme okamžitě začít diskusí. Pan Fox za ECR, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za velmi jasnou prezentaci. Můžete nám prosím říci, jaké jsou právní, jaká je právní odpovědnost Evropské unie za tyto tři reaktory? Já jsem to totiž pochopil tak, že to bylo součástí přístupových jednání s těmito třema zeměmi. Zajímalo by mne tedy, jestli máme z právního hlediska povinnost napsat Biankošek, nebo jestli je to nějak časově omezené. Zajímalo by mě, kolik daňový poplatník Evropské unie bude muset zaplatit za tyto tři reaktory. A doufám, že jako auditoři nám to budete schopni říci. Teď ve zprávě uvádíte, že zde nevznikly žádná, žádné pobítky. Tady máme evropské prostředky a tyto tři státy je v podstatě s gustem utráceli, ale nebylo to žádně překontrolováno a nezamýšleli se pořádně nad tím, co bude probíhat na konci. Teď, když se dívám na čtvrté doporučení, tak říkáte, že Evropská komise by měla navýšit vnitrostátní financování. V rozhodnutí Evropské komise tedy musí definovat ty podmínky výjimečné, za kterých eh, je možné plně financovat tyto projekty z evropských peněz. Mně připadne, že tento program tedy je výjimkou a nepříliš dobrou výjimkou pro daňové poplatníky. A zajímalo by mě, jestli byste se mohl k těmto věcem vyjádřit. Jak už jeden z auditorů, který chrání státní pokladnu, byste mohl říci, jak zatím byly efektivně vynakládány daňové, tedy peníze daňových poplatníků. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji. A nyní pan Kohlíček za GUE. Děkuji. Je sice samozřejmě velice důležité sledovat, jak jsou peníze těch, kteří platí daně, užity, ale daleko důležitější je, aby ti, kteří vedli vyjednávání s novými členskými zeměmi a donutili je, aby tyto tři reaktory byly zlikvidovány, aby také řekli porovnání postupu prací v Bulharsku, Litvě a samozřejmě u třetího reaktoru v porovnání se stejným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 postupně pokračují, byť Německo má určitý problém s eh, dodávkou energie. Tedy musíme to srovnat s podmínkami, které byly uloženy na Bulharsko, Litvu a třetí zemi. A co bylo přislíbeno Bulharsku? Protože v Bulharsku existoval plán připravit novou jadernou elektrárnu a zatím nebylo zmíněno, jak se zajistí, že Bulharsko bude schopno vystavit Belene. A navíc nemají dostatek elektrické energie kvůli tomu, že došlo k vyřazení jaderného zařízení z provozu. A to tež by se dalo říci o baltských zemích, protože tam to byl hlavní zdroj energie. A zajímalo by mne, kdo je zodpovědný za to, že se to nestalo. Děkuji. A také, jak doporučujete, že se to zlepší. Thank you very much. Děkuji. Um, if I may add, ještě dvě, tři otázky. V Evropské unii máme další jaderné elektrárny, které se budou vyřazovat z provozu. Může to být z hospodářského pohledu zajímavá příležitost třeba? A pak třeba ještě další věc. Vy jste zmiňoval, že evropsky financované programy nevytvořily žádné pobídky. Jak můžeme obecně této situaci na pomoci? A poslední otázka. Po fukušimské tragédii se snažíme znova zabývat bezpečností jaderných zařízení v Evropě. Takže by mě zajímalo, jestli všechno bylo v souladu s novým nařízením. A nebo se to dělalo podle starého nařízení. Protože začátek toho vyřazování z provozu byl ještě před Fukushimou, že ano. Jak to bylo zorganizováno v souvislosti s novým nařízením? Ask... Um, A potom, potom požádám Evropskou komisi, aby se také vyjádřila. Bude to pan Gracimos Tomas, kterýž to je náměstkem generálního ředitele z generálního ředitelství pro energetiku. Máte slovo. Thank you very much, Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval členovi účetního dvora za zprávu a také za skvělou práci, kterou odvedli v průběhu auditu. Výborně s námi spolupracovali a komise přijala téměř všechna doporučení. Rád bych zmínil pár věcí a také bych chtěl reagovat na to, co se vlastně stalo od auditu. Za prvé, doporučení částečně řeší ty tři programy vyřazování z provozu pro příslušné země a některá doporučení se zabývají vyřazováním z provozu obecně. A pokud je ten program podpory pro vyřazování z provozu, komise provedla interní a externí studie a ty potvrdili, že hodnocení ex ante byla úplná, cenové odhady byly správné a finanční obálka byla odpovídající v době auditu ty věci nebyly řádně dokumentované, ale teď už to všechno je hotové a dospěli jsme k závěru, že pro současný víceletý rámec toho nevyplývají žádné mezery a cenové odhady jsou odpovídající. To byly aktivity, které byly uzavřeny po auditu. Za druhé, komise navýšila transparentnost těchto tří programů, zveřejňuje každoroční zprávu předávají parlamentu a radě. A zpráva za rok 2016 bude hotová před letními prázdninami a budou tam dodatečné informace. Za třetí, naše činnost se zaměřovala na to, abychom zajistili vylepšení bezpečnosti. To také spadá pod jedno z doporučení Zrušili jsme prvky naší podpory, které nejsou úplně klíčové a zaměřili jsme naše intervenci v tomto programu na bezpečnost, na jadernou bezpečnost. A obecně řečeno jsme zajistili a do roku 2020 ještě zajistíme, že proces vyřazování z provozu bude nevratný. A v případě Litvy se objevily konkrétní problémy, Litevské úřady už vyřešily všechny smluvní spory, které celý proces zdržovaly v posledních dvou letech. A opět se postupuje podle plánu. V loňském roce započal proces vyřazování paliva z provozu. Ty tři členské státy, ve kterých máme tyto jaderné programy, všechny transponovaly do vnitrostátního práva novou směrnici o radioaktivním odpadu. Včas odevzdali národní programy a národní zprávy a odpověděli na otázky komise. To tedy platí pro tyto tři členské státy. Myslím si, že jsou v podstatě na čele, pokud je o transparentnost a dodržování sekundárních předpisů. Spolufinancování tomto víceletém finančním rámci se navyšuje, konkrétně na základě doporučení účetního dvora a já mohu říct, že dejme tomu na Slovensku spolufinancování stouplo o 4,5% od roku 2015 do roku 2016. V Litvě se zvýšilo ze 17,6% v roce 2015 na 26 v roce 2016, takže to neustále stoupá a v Litvě to bylo opravdu nízké. Po roce 2020 nebudou platit žádné právní závazky, abychom nadále pod, poskytovali podporu pro tyto tři programy. Provádíme hodnocení polovně období a posouzení dopadů, abychom zjistili, jestli dává smysl dál poskytovat podporu ve všech třech státech – ale zajistili jsme, že dotčené členské státy budou mít příslušné zdroje a budou schopné tyto aktivity i po roce 2020 financovat, pokud to bude nutné. A v neposlední řadě, jak také zmínil člen účetního dvora, před 14 dny jsme zveřejnili zprávu pro radu a pro parlament o, o tom, jak to vypadá s odpadem v celé Unii je to takový inventář vyčerpaného paliva a tam jsme zdůraznili, před jakými výzvami stojí všechny členské státy, pokud je o odpovídající financování, transparentnost financování a procesy přijímání rozhodnutí ve vztahu k odpadu. Je to první zpráva a takovou zprávu budeme zveřejňovat každé tři roky. Umožní nám to vyvinout tlak a zdůraznit problémy v jednotlivých členských státech a já bych proto uvítal, kdybychom ještě měli příležitost probrat právě tuto zprávu, která se dotýká všech členských států. Děkuji. Mnohokrát. Děkuji, pane generální řediteli. Pan Henkel, prosím, máte slovo. Yes, thank you very much. Ano, mnohokrát děkuji. Já mám ještě jednu otázku na komisi. Já úplně nechápu doporučení 2a. Jsou tam různé možnosti. Jedna z nich spočívá v tom, že každá země bude mít odpovědnost za likvidaci jaderného odpadu. A to má tu výhodu, že odpovědnost je jednoznačně přidělená, ale nevýhoda spočívá v tom, že ta příslušná země nemusí mít nejideálnější místo. A druhá věc je to, že jsme se rozhodli, že najdeme nějaké evropské místo, místo v Evropě, ale tam je nevýhoda ta, že to má najednou na starosti komise. Takže možná nikdo. Ale možná se podaří najít velice dobré místo. A třetí alternativa je hledat ještě vhodnější místo mimo EU. A my náhodou víme, že třeba Austrálie projevuje zájem. Takže já se ptám, když předkládáte toto doporučení, co komise s tím doporučením udělá, pokud je o tyto tři možnosti? Well, if, if you want, I mean, we have, uh jestli chcete. My jsme v doporučení účetního dvora, ale počkáme si, až nám vysvětlí účetní dvůr, co přesně měl na mysli. Ale z naší strany jsme souhlasili s tím, že zahájíme debatu. Směrnice o radioaktivním odpadu jednoznačně stanoví, že členské státy a provozovatelé, kteří využívali radioaktivní odpad, nesou odpovědnost za tento odpad. A směrnice také zavazuje členské státy, aby přijali rozhodnutí o konečné likvidaci. Takže rozhodnutí musí přijmout členské státy. Je však možné, že bude v Evropě nalezeno kolaborativní řešení a my jsme, dejme tomu, vybízali členské státy k tomu, aby projednali, jestli chtějí třeba regionální řešení v Evropě. Minulý týden jsme měli v Praze jaderné energetické fórum, byl tam celý panel eh, složený z odborníků z členských států, kteří se vyjadřovali pro a proti. Je také třeba zvážit, že radioaktivní odpad není problém jenom pro ty země, které produkují jadernou elektřinu nebo elektřinu z jádra. Radioaktivní odpad je všude, týká se to třeba zdravotnických zařízení, a objemy radioaktivního odpadu stoupají i v těch zemích, které nevyrábějí z jádra elektřinu. Takže ta otázka konečného úložiště je důležitá, ale odpovědnost zůstává na operátorech, provozovatelích a členských státech, kde se to produkuje. I když je to uloženo třeba někde jinde, buď dočasně, anebo s konečnou platností, odpovědnost nadále nese ten původní producent – naše legislativa nevylučuje, že by se třeba dva členské státy mohly rozhodnout, že navzájem uloží svůj radioaktivní odpad. Takže zahájili jsme debatu mezi experty z členských států a některé členské státy na konferenci, která proběhla minulý týden, vyjádřili zájem. A dokonce ve svém vnitrostátním právu Některé členské státy uvedly, že jsou otevřené vůči tomu, že by se hledalo společné řešení se sousední zemí. Nejde o to, že by se to posílalo někam ven. Mnohokrát děkuji. Jestli mohu, pane File Vine Owene, jako zástupce Evropského účetního dvora bych vás požádal, abyste odpověděla na všechny otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za otázky. A postupně všechny proberu a pokusím se k tomu vyjádřit. Ale jsem také vděčný za to, že na straně komise už některé byly zodpovězeny. Nejprve pan Fox, děkuji za otázky. Já myslím, že pokud je o to, jestli Evropská unie nese nějakou právní odpovědnost ve vztahu k těm reaktorům, Gerasimus už na to jednoznačně odpověděl. Komise nemá za to, že by měla dál nějakou odpovědnost po roce 2020. A já bych k tomu ještě řekl, že posouzení dopadu komise z roku 2011, když se na to podíváte, uvádí, že komise nepředpokládá další financování po roce 2020. A my jsme si toho byli vědomi, když jsme zpracovávali naši zprávu. Měl bych říct jménem kolegů z Litvy, že jsem ve své prezentaci poukázal na to, že je to velice malý členský stát s obrovským problémem, protože se eh, snaží postarat o dva reaktory černobylského typu. A kdyby tady byli, tak vím, že litevští ministři by upozornili na článek 3 protokolu k jejich smlouvě o přistoupení. Podle nich to vede k tomu, že EU má určitou odpovědnost. Je samozřejmě jako auditorovi nepřísluší, aby se k tomu vyjádřil, ale chci jen říct, že je dost dobře možné, že Litva bude mít určité potřeby a určitým způsobem si možná bude vykládat svou smlouvu o přistoupení. Možná se k tomu ještě bude chtít vyjádřit komise, ale naše doporučení číslo 5 bylo naprosto jasné a to se týká také vaší druhé otázky, pane Foxy. A totiž, jestli bych řekl něco k tomu, jestli se eh, poplatky, pardon, eh, prostředky daňových poplatníků zatím využívají řádně, já myslím, že přísnější než naše doporučení 5 už být nemůžete. My děláme to často, ale občas říkáme, že finanční mechanismus by se měl zrušit a v doporučení číslo 5 uvádíme, že současný mechanismus by měl být po roce 2020 zrušen, protože podle nás nevede ke správným pobítkám. A zmiňujeme spoždění, nedostatky a zvlášť v případě Litvy narůstající mezera ve financování z dlouhodobého hlediska. Jednoznačně tedy uvádíme, že podle nás by současný finanční program vytvářel správné pobídky je to opravdu velká kritika z hlediska hodnoty vynaložených peněz. Eh, pan Kohlíček, děkuji za otázky. Vy se ptáte na porovnání procesu vyřazování z provozu v Německu a dejme tomu Bulharsku a u dalších bývalých sovětských reaktorů, kterými jsme se zabývali. My jsme neprováděli audit vyřazování z provozu v Německu. Takže co teď budu říkat, eh, čistě plyne z toho, jak to chápu já, možná to ještě doplní komise. Jediný reaktor, o kterém vím, který byl zcela vyřazen z provozu je německý. Náklady na vyřazování z provozu byly něco málo přes 1 miliarda eur na reaktor. A kdyby to byly stejné reaktory, což nejsou, to porovnání by vyšlo příznivě, pokud je o to, kolik to zřejmě bude stát v tomto případě, až to bude hotové. Ale měl bych zdůraznit, že ty německé reaktory jsou odlišné od těch bývalých sovětských. A proto je opravdu těžké, i kdyby do našeho auditu spadaly ty německé reaktory, bylo by opravdu těžké porovnávat náklady na jednotku z hlediska toho, kde to vyřazení z provozu probíhá nejefektivněji. Ale bez pochyby Němci jsou nejzkušenější v Evropě, pokud je o to, že to vlastně udělají a dokončí a dotáhnou do konce. Takže možná bychom jejich zkušenosti mohli využít do budoucna. Pan Buzek se ptal na rozsah vyřazování z provozu jinde v Evropě a jestli by to mohlo představit, představit nějakou ekonomickou příležitost. Já jsem za tu otázku vděčný, protože ve zprávě na straně 17 jasně uvádíme, že ať se nám to líbí nebo ne, je to biznis, který hodně roste v Evropské unii. Na konci roku 2015 bylo 129 funkčních jaderných reaktorů a dalších 21 se uzavíralo. A z těch byly úplně vyřazeny z provozu pouze 3 a odhaduje se, že přes 50 z těch 129, které jsou v provozu, se bude zavírat do roku 2025. A lidé často nevidí, vyřazování z provozu nebo rozebírání nějakých věcí jako ekonomickou příležitost, ale podle mě to úplně to též, jako když něco stavíte v tom smyslu, že to bez pochyby bude znamenat e, smlouvy velkého objemu a zaměstnání pro mnoho lidí. A myslím si, že je v zájmu EU, aby vyřazování jaderných zařízení z provozu považovala za určitý biznis, aby uznala, že tady nás čeká hodně práce, aby se pokusila využít tyto ekonomické příležitosti a příležitosti vytváření pracovních míst a proto jsem za tu otázku vděčný. Ptáte se na ujasnění pobídek. Když říkáme, že doposud ten finanční program nevytvořil správné pobytky. Někteří z vás jistě víte, že hodně evropských prostředků teď eh, vychází ze spolufinancování členskými státy. Vidíme to třeba ve strukturálních fondech. V Evropském účetním dvoru se domníváme, že právě to vede ke správným pobítkám. Když dáte lidem peníze zadarmo, tak se chovají jinak, než když do toho vloží i nějaké své vlastní peníze. Pokud já něco investuji do nějakého projektu, když budou všechny ostatní podmínky stejné, zřejmě budu usilovat o to, abych získal nějakou hodnotu z toho projektu a aby se ten projekt dokončil, než když dostanu peníze jen tak. A to máme právě na mysli když říkáme, že v této podobě ten program nevedl ke správným pobídkám. Ptáte se na bezpečnost po Fukushimě. Ano, je pravda, že smlouva o přistoupení byla podepsána před Fukushimou. A pokud vím, tak se tehdy tak trošku debatovalo o tom, jestli požadované uzavření těchto elektránen je nutné, ale já myslím, že to už je dávno za námi. Je jasné, že nějaké obavy panovaly, to jsme také uvedli v poznámkách počarů u grafů ve zprávě, ty bývalé sovětské reaktory neměly eh, betonovou spevněnou ochranu, což se požaduje po Fukushimě a proto byly uzavřeny. Já myslím, že to tak i dál. A poslední věc, jestli mohu, ještě bych se vyjádřil k otázce pana Henkla, na kterou v podstatě komise odpověděla. Pane Henkle, my jsme na to jako auditoři upozornili proto, protože nám dělal starosti rozsah prací, které jsou nutné, pokud je o dlouhodobé ukládání. V těch třech členských státech, z nichž jeden je velice malý, jsme viděli, že jsou teprve v počátečních fázích. A jak jste sám říkal, nemusí nezbytně dávat smysl, aby každý členský stát, a myslím, že všechny členské státy, když tam zahrnete také radioaktivní odpad, nemocnic a tak dále, každý členský stát v touto oblasti něco čeká, ale nejméně polovina členských států eh, má před sebou hodně práce, vzhledem k tomu, že vyrábí elektřinu, ale možná nebude i z ekonomického hlediska efektivní v každé zemi vyhrabat nějakou díru a možná, že to ani z geologického hlediska nemusí být možné, jak říkáte, protože tam nemusí být správné podmínky. My se domníváme, že je opravdu rozumné udělat to, co už spustila komise prostřednictvím toho dokumentu, který byl zveřejněn před 14 dny, to znamená zahájit ten dialog, který e, zmínil Gerasimus, dialog s členskými státy, aby se zjistilo, jestli nebudou vhodná nějaká regionální nebo jiná řešení. Komise to udělala v kontextu vnitřního trhu s elektřinou. V tomto výboru už jsem o něm podával zprávu, hledala se regionální řešení některých výzev, v kontextu zabezpečení dodávek elektřiny a já myslím, že to bylo celkem úspěšné. A stejný princip by se měl uplatnit i ve vztahu k problematice ukládání. Já doufám, že jsem odpověděl na všechny eh, otázky a děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji, pane Mine Ovene. Děkujeme, že jste mezi nás přišel a že jste nám také sdělil důležité informace. Ještě jednou pan Kohlíček? Ano. Jenom jedna poznámka. Vaše prohlášení je poněkud milné, chybné, protože tyto reaktory, ty staré reaktory z Německa a, jak jste říkala, reaktory ruského typu jsou všechny stejného typu. Zahřívají vodu přes průtyče, které jsou v kontejnerech. A dá se mluvit o tom, jak je potřeba uzavřít, ale je to celkem jednoduché. Tyče, pokud s nimi není problém, se dají recyklovat. A ke zbytku se musí přistupovat jako k radioaktivnímu odpadu. Což v zásadě znamená, že kdybyste měli porovnávat všechny ty zastaralé reaktory bez ohledu na to, jestli využívají vodu nebo jiné médium. V podstatě ty problémy jsou vždycky stejné. Obrovské množství odpadu, který je nutné nějakým způsobem uložit. A proto jsem se ptal, a vy jste mi neodpověděl. Děkuji. Děkuji, pan Turmes. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Protože tady máme konkrétní problém těch eh, reaktorů, které se uzavíraly v průběhu vyjednávání o přistoupení. Ale já myslím, že máme ještě větší problém. Máte pravdu. To je obrovská pracovní příležitost. Ale problém je ten, že někdo, nikdo se nedal stranou dost peněz, aby se to zaplatilo. Takže máme vnitřní trh, pokud instalujete fotovoltaické panely, musíte se postarat o recyklaci. Dnes, když postavíte nějakou offshoreovou elektrárnu, musíte si dát stranou peníze, abyste to potom mohli rozebrat. A je to úplně stejný trh, kde elektřina z jádra soutěží s elektřinou z fotovoltaiky a z větru. A nedělá se nic pro to, aby se dalo stranou dost peněz na vyřazení z provozu. A já se opravdu zlobím na komisi, protože v roce 2004 v druhé směrnice o trhu s elektřinou, kde já jsem byl zpravodajem, jsme měli nakonec pozměňovací návrh, kde jsme chtěli segregovat tu politiku, protože jsme věděli, že už před 15 lety nebylo dost peněz jako pojistka a v těch za průběh těchto jsme mohli nashromáždit dost peněz, ale současně komise vydala písemné prohlášení, Komise byla proti segregovanému vyřazování z provozu. Komise vydala písemné prohlášení, kde nám slíbila legislativní akt, kterým se to vyřeší. Teď uplynulo 15 let a já mám dojem, a nevím, jestli se k tomu můžete vyjádřit, že toto je obrovská díra, ke které můžeme přesadit trojmístné číslo, miliardy peněz. A když se nedáme pozor, hodně to zkreslí vnitřní trh. A Evropská komise s tím zatím vůbec nic nedělala. Děkuji. Konec otázek. A teď poslední odpovědi. Především bych se měl omluvit panu Kohlíčkovi. Máte naprostou pravdu. Omlouvám se. Měl jsem říct, že jsme prostě nedělali audit německých reaktorů a u toho zůstat. Já jsem se snažil, aby to bylo víc než jenom taková to odpověď, takže omlouvám se. Ty reaktory s vodou pod tlakem, já nevím, ty jsou asi v Bulharsku a na Slovensku, ale to není ten největší problém v Litvě. To je jiný styl reaktor. Vy přikivujete. Takže teď se asi shodneme, ale omlouvám se za to, že jsem eh, o Německu, které jsme audit neprováděli, mluvil milně nebo špatně. A z pohledu auditora chci říct panu Turmesovi, když se podíváte na doporučení 8, že je to dobré východisko. Dobré východisko je transparentnost a jednoznačnost, pokud je o to, kdo má tu povinnost. A samozřejmě auditor eh, je takový nudný panák, protože vždycky musí zajistit, že na některé straně ta odpovědnost bude. A my to také v té zprávě dáváme jasně najevo, že někdy opravdu je těžké zjistit, jestli se také ta odpovědnost někde zaznamenala. Takže to je dobré východisko, ale předám slovo komisi. Mnohokrát děkuji. Pan Štefan Donemen? Ne, omlouvám se. Pan Gerasimos Tomas. Jako předtím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Turmesovi za otázku. Já myslím, že situace se zlepšila od toho incidentu, o kterém mluvil tento poslanec. Minulý týden jsme zveřejnili zprávu pro parlament a radu o pokroku v implementaci směrnice o radioaktivním odpadu. Tu zprávu jsme zveřejnili vůbec poprvé. A myslím, že k tomu ještě musí proběhnout další debata, ale odhadujeme nebo uvádíme v té zprávě, že na základě informací, které jsme obdrželi od všech členských států, se teď odhaduje, že náklady jsou asi 400 miliard eur. Je to vůbec poprvé, kdy jsme schromáždili informace ze všech členských států o odpadu a o nákladech na e, zacházení s odpadem, s radioaktivním odpadem a s palivem, ale bohužel v procesu spolurozhodování parlament a rada nepřijali návrh komise na harmonizované zprávy. Takže my musíme ty údaje trošku propočítat, ale v té zprávě, kterou jsme eh, zveřejnili, máme aktuální odhad, kolik je tedy těch akumulovaných prostředků, které teď nejsou odpovídající, a to je jedna z hlavních věcí, které v té zprávě uvádíme. A my vyzýváme členské státy prostřednictvím stanoviska ke každému programu, aby s tím něco udělali. A za tři roky zveřejníme další zprávu, abychom viděli, jak jsme pokročili, jestli se nám podařilo zúžit tuto mezeru. Takže alespoň začínáme dostávat informace o tom problému. Děkuji, pane generální řediteli. Děkujeme panu Vinovi Ovenovi za prezentaci a za odpovědi na otázky. Bylo to pro nás pro všechny velice zajímavé a je to také velice důležité z pohledu naší bezpečnosti. Děkujeme a hodně zdaru. A přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jde o bod číslo 4, energetická náročnost budov a je to součást našeho zimního balíčku neboli balíčku o čisté energetice. A já bych chtěl říci, že návrh zprávy, zprávy pana Bencena, patří eh, k první části toho balíčku eh, čisté energie pro všechny, kterou budeme projednávat zde ve výboru ITRE a já eh, mu předávám slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji stínovým zpravodajům, komisi a dalším zúčastněným za jejich přínos. A děkuji zvláště stínovým zpravodajům, kteří se eh, už od začátku účastnili sepisování této zprávy. Podstatné je, aby eh, budovy eh, dostatečně přispěli k tomu, aby Evropská unie eh, ekonomickým způsobem přispěla k dosahování eh, cílů Evropské unie. Výrazně je třeba zlepšit eh, energetickou bezpečnost, snížit závislost na dovoze energie, dostupnější energie pro spotřebitele, a také životní podmínky, které budou kvalitnější a zdravější, plus eh, lepší příležitosti pro malé střední podniky. My se zde soustředíme na tři hlavní témata. Za prvé eh, to, aby členské země se více věnovali této problematice, za druhé přiměřenější úsilí o dosažení elektromobility a za třetí eh, pobídky pro renovaci budov. Já navrhuji, aby se eh, cíle EPVD eh, zabývaly také otázkou, eh, několika otázkami. Chci mimo jiné podpořit a posílit dlouhodobé národní strategie při respektování subsidiarity navrhujeme eh, řadu akcí eh, na boj proti energetické chudobě, včetně různých pobídek, eh, včetně lepší konstrukce budov a financování, lepší dostupnost financování na trhu. Potřebujeme také soukromé angažma. Členské země by měly vyjasnit, jak strategie renovace budov přispívá k doplňování, eh, naplňování evropských energetických cílů a to ekonomickým způsobem. Pokud se týče elektromobility, to je podle mě ambice, eh, kterou sdílíme, eh, protože doprava by při orientaci na elektřinu mohla přispět k dekarbonizaci ekonomiky. Pokud se týče potřebné infrastruktury, eh, zde je mnoho pochyb, které se týkají eh, udržitelnosti, renovací, eh, dostupnosti nákladu a podobně. Proto chceme zajistit, aby nedocházelo k oslabování pobídek k renovacím budov. A já to neomezuji pouze na přípravu pro pokládku kabeláže, Eh, po které eh, jak si nebude následovat instalace na nabíjecích stanic. Eh, chceme, aby také členské země a jejich příslušné orgány přispěly k naplňování konečné infrastruktury. A dále bych ještě vyjasnit jednu věc. Zdá se, že panují obavy z toho, že renovace to je něco, co si mohou dovolit pouze bohatí a privilegovaní. Já, eh, když hovořím o renovací budov, eh, tak tím eh, nemyslíme jenom zateplování budov nebo instalace drahých technologií do budov. Jsem, přesně, jsem pevně přesvědčen, že existují daleko jednodušší a dos, dostižné metody, jako je třeba levný a spolehlivý termostat. Abychom mohli realizovat potenciál, který máme, musíme využít eh, všechny eh, všechny nástroje, ne jenom eh, prostě obrovské rekonstrukce nechceme, aby šli cestou, která bude nakonec eh, kontraproduktivní, jako jsou například eh, příliš velké administrativní nároky, nedostatek, administra- nedostatek transparentnosti a dále administrativa spojená eh, s vyhodnocováním tepelné účinnosti budov. Eh, chtěl bych říci, že se velice těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji, kolegy komisí a dalšími zainteresovanými stranami a vítám debaty o pozměňovacích návrzích, návrzích eh, před 8. Eh, červnem, což, je, což bude termín pro jejich podávání. Děkuji vám, pane předsedo. Pan předseda bez mikrofonu. Děkuji vám. S potěšením bych chtěla poděkovat zpravodaji, který byl velmi pokrokový ve své zprávě a e, byl velice ochoten od samého začátku ke spolupráci se stínovými zpravodaji. E, nakonec hovořil o snadnosti, dostupnosti, ale také energetické chudobě a já na to navážu, pro naši skupinu je právě tato energetická chudoba zásadní. Jestliže země mají dlouhodobé strategii renovací budov, je třeba eh, také soustředovat se na speciální opatření na eh, skutečně eh, mm, tu energetickou náročnost budov. Samozřejmě je to různé v různých členských zemích, ale v podstatě eh, bydlení je důležité všude. Eh, zdá se, že eh, výstavba nového bydlení je poměrně pomalá a to je příležitost de facto pro urychlení renovací budov. Víme, že e, budovy se na, tom, e, na elektrické spotřebě podílejí zhruba 40%, takže e, toto je důležité. Dále také elektromobily potřebují infrastrukturu a je dobré to dělat co nejekonomičtějším způsobem, to znamená u příležitosti renovace budov. Myslím, že je velice Eh, ambiciozní od komise, eh, která žádá, aby do roku 2020 byly všechny eh, nové budovy vybaveny infrastrukturou pro nabíjení elektromobilů. To nevím, to se mně zdá příliš ambiciozní, ale my tedy Eh, eh, víme, že je to nutné. Samozřejmě eh, elektromobily se budou kupovat, pokud je bude kde nabíjet, čili určitá míra ambice tady je nutná. Ten celkový obraz je velice dobrý, nicméně kladu důraz na maximální konzistentnost navržených akcí a také E, ekonomičnost provádění o něch rekonstrukcí. E, čili e, pak je tady otázka dalších budov, budov nebytových, neučených bydlení. Jsou to budovy tedy komerční a zde můžeme být náročnější, poněvadž zde se investice vracejí rychleji. Eh, také jsme se zabývali eh, kvalitou vnitřního vzduchu v budovách a tady eh, zdůrazňujeme, že nechceme způsobit způsobit vedlejší problémy tím, že budeme zvyšovat energetickou účinnost budov. Myslím tím problémy pro kvalitu ovzduší. Ehm, možná, že by dobrým zlepšením eh, bylo skombinovat eh, eh, úkoly výboru ITRE, to je ta energetika, ale také se zabýváme digitalizací, digitalizací, digitalizací, což znamená, že bychom to mohli využít a já myslím, že bychom mohli třeba tam dát Eh, něco na ten způsob, že by při těch renovacích se mohlo také myslet na vysokorychlostní připojení a podobně. Eh, to by mohlo jít ruku v ruce eh, s snižováním energetické náročnosti mm, prostě instalace pravděpodobně kabelů ze sklených vlákem. Čili skutečně eh, bylo by to, měla by to být směrnice o modernějším bydlení, ne pouze o eh, lepším ve smyslu energetické účinnosti. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaje eh, za velice dobrou vyváženou zprávu v leckém ohledu. De facto energetická účinnost tady stojí na prvním místě, což nám vyhovuje. A samozřejmě jsme také rádi, že ruku v ruce s tím jde také eh, zdravé prostředí budová zejména ovzduší. Tady my bychom rádi diskutovali o tom smartness indicator, čili eh, tady by se možná uplatnily delegované akty, poněvadž zde jde o velmi dynamickou koncepci, která může být různě interpretována v různých zemích. Domnívám se také, že je dobře, že tady zdůrazňujeme závazky členských zemí a že chceme, aby se k tomu přistupovali iniciativně k těm eh, cílům, eh, který chtějí dosáhnout. A myslím si, že eh, právě žádá do členských zemí právě tuto kreativitu, že to je velmi důležité. Stručně ke dvěma problémům. Jednak zapojení obnovitelných zdrojů energie a něco málo financování. Bude třeba vést diskusy o eh, energetickém standardu téměř tedy nulové spotřeby energie, což tedy bude eh, eh, souviset s obnovitelnými zdroji na místě jako součástí holističejšího přístupu. My měli bychom se snažit zavést, řekněme, cíle pro obnovitelné zdroje generované přímo na místě, nežli současný přístup. Myslím, že o tom je třeba diskutovat. Prostě ta téměř eh, nulový standard energetické spotřeby a holističtější přístup. Tato diskuse má svoji relevanci také v souvislosti s primárními energetickými faktory. Eh, my se domníváme, že bychom měli optimalizovat podíl obnovitelných zdrojů energie eh, zase z celkového hlediska integrace do eh, fondu bydlení. Čili toto patří k těm primárním energetickým faktorům, čili toto eh, chci tady zdůraznit. No a ještě k financování je velice důležité, abychom otevřeli, uvolnili ten potenciál, který skýtá soukromý kapitál, což by mohly být jaksi dlouhodobější cíle a e, de facto by tady byla určitá jistota e, pro investory. E, také je třeba lépe integrovat úsilí Evropské investiční banky, EFSI a podobně, abychom zkombinovali tedy ten privátní, toto skombinovali i s potřebou nebo s použitím privátního kapitálu. Čili závěrem je to zpráva velice dobrá. My se budeme více zabývat některými aspekty integrace eh, obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách. Děkuji. Pan kolega si za zelené. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také eh, panu kolegu Bensnovi za zprávu. Chtěl bych eh, poděkovat eh, zejména eh, za to, že ta zpráva je velmi obsáhlá, že se týká tedy všech frakcí, včetně zelených. Byla to, byl to velmi transparentní přístup, což považuji za velmi správné. Jménem zelených bych chtěl zdůraznit dvě, tři důležité osy. Za prvé je to ten holistický přístup, za druhé ambicióznost a za třetí lidskost. Eh, začal bych od prostřed, tedy s, tou, s těmi ambicemi. Eh, já mám takový pocit, že bychom mohli mít daleko náročnější cíle. Eh, sice nejenom ty cíle, tak jak to tady je v té zprávě, čili tady těch 40 ale taky tu, tu rychlost obnovy fondu bydlení bychom měli zvýšit. A e, neměli bychom přitom vynechávat ani sociální bydlení. Strategie renovací e, potřebuje jakýsi dlouhodobý rozměr, tedy zlepšení těchto cílů e, také ve světle pařížských dohod o klimatu. Druhá osa to je ten holistický přístup. Nemůžeme mm, to brát Eh, jako něco, co se týká jednotlivých budov. Eh, to, eh, ty budovy jsou zasazeny do určitého prostředí, čili to je všechno třeba vnímat jako jeden celek a jaksi propojeně, poněvadž ta budova ovlivňuje energetickou náročnost taky svého okolí. Dále Mám ještě otázky de facto eh, k těm budovám s nulovou spotřebou. Já si myslím, že tady je třeba vnímat to, že máme třeba eh, sítě dálkového zásobování teplem v celém městě, čili i toto patří do té holistického přístupu. Eh, je důležité skutečně Eh, myslet na každou budovu, na každou městskou čtvrť, na všechny lidi, eh, na cyklisty, eh, na veřejnou dopravu. To všechno prostě patří k úsilí o udržitelnosti. A není ta lidskost či lidská dimenze. Vy jste hovořili o energetické chudobě, což je, myslím, velice důležitý bod, tedy boj proti ní. Eh, zároveň tady vstupují do hry otázky zdraví a také osvěty, eh, zejména osob, které pracují ve veřejných budovách. No a je eh, třeba také si uvědomit, že jsou to vlastně lidé, kteří tuto energetickou revoluci nesou. Je to jednak tedy Eh, prostě společenství lidí, například bytová družstva nebo něco podobného. A druhou důležitou entitou jsou města. A také ve městech eh, tato energetická revoluce začíná z dola. U této eh, reformy je také třeba brát v úvahu rovnost genderu. Prostě to je součást celého balíčku. Tak a e, ještě tedy e, ten Smartness Indicator, i tedy low-tech je důležitý, to znamená, to jsou vlastně ty úspory CO2, ale to e, se musí týkat tedy, jak si to Smartness Indicator, to znamená tedy vybarvování domácnosti tím Eh, pokročilou technikou, tak to nesmí pominout ani chudé domácnosti. Děkuji za Guhe, pan kolega. Děkuji vám. Já jsem chtěl samozřejmě také srdečně poděkovat panu kolegovi Bensnovi za předložený návrh zprávy. A připomněl bych také to, že jsme vedli velice konstruktivní debatu mezi stínovými zpravodaji. Pro naši frakci je velmi důležité, aby se zvyšovala energetická účinnost budov a tím, abychom dosahovali cílů ochrany životního prostředí. Samozřejmě, že máme také zájem na ochraně lidského zdraví, na eh, přiměřeném eh, vnitřním klimatu v budovách No a důležité je také to, že energetická účinnost eh, musí být také součástí opatření, eh, která jsme si přece vzali. A to znamená, že jde také o potírání energetické chudoby. Nesmíme zapomínat, že existují miliony lidí, eh, které žijí na Prahu chudoby. Energetická účinnost je důležitým cílem, který může pomoci také těmto lidem, aby vybředli z energetické chudoby. Čili je třeba je finančně podpořit, aby si také mohli zarenovovat bydlení a zároveň je třeba se postarat o to, aby eh, tyto budovy byly také zdravé pro život. Důležité je rovněž to, aby Evropská unie poskytla spolufinancování. Eh, musí zde vstoupit do hry jak veřejné prostředky, tak také soukromé investice. A to znamená, že pokud eh, se budeme soustředovat pouze na Eh, soukromé eh, prostředky, eh, tak je, tady je nebezpečí, že se nedokážu naplnit všechny cíle. A tady hovořím zejména o těch ekonomicky slabších vrstvách obyvatelstva, které potřebují veřejnou podporu. To se týká jak sociálního bydlení, tak také budov, které využívají malé a střední podniky. Důležité je, aby se eh, vzala v úvod také potřeba likvidace asbestu, sanace budov, aby tyto budovy také odpovídaly nejmodernějším zdravotním předpisům. Čili je třeba, aby tady byla přiměřená opatření a dosažitelné cíle. Poněkud jinak se ovšem stavíme k těm takzvaným inteligentním sítím. Domníváme se totiž, že výsledky renovací budov de facto v prvé řadě mají zvýšit energetickou účinnost budov. My ovšem se nedomníváme, že budovy by eh, při té renovaci museli automaticky také vyhovět třeba elektromobilům. Já si myslím, že toto eh, by mělo být spíše na dobrovolné bázi. Pokud si někdo myslí, že no, je to tam potřebuje, tak prosím, ale samozřejmě, že to eh, způsobuje další náklady. Děkuji, pan kolega Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Já se také mohu připojit k blahopřání panu zpravodaje. Jak se zde říká, energetická účinnost budov eh, má velký potenciál pro snížení spotřeby energie, energetickou bezpečnost a snížení závislosti na energetickém dovozu. A navíc eh, to lze všechno provádět finančně rentabilně. A mm, u těch eh, inteligenčních eh, indikátorů mm, tady došlo ke zjednodušení, což vítáme. Domnívám se, že infrastruktura s nabíjecími stanicemi pro elektromobily je důležitá věc. A mm, de facto takováto infrastruktura je předpokladem pro to, aby eh, doprava měla, byla méně, důle, méně závislá na uhlíku, respektive produkovala méně uhlíku. Pokud se týče eh, pozměňovacího návrhu 46, tak tady eh, také se připojuji k tomu, aby ve zprávě byla více zmíněna eh, energetická chudoba. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla nejprve poděkovat kolegovi za návrh zprávy o zvýšení energetické účinnosti budov. Myslím si, že je potřeba se především soustředit na nové budovy a na nerezidenční budovy, že tam je největší prostor pro zlepšení. Co se týče elektromobilu, tak určitě jsme pro, ale ta povinnost eh, zásuvky eh, během velké rekonstrukce dávat na parkoviště je příliš vágní. Ano, určitě je to potřeba dělat, pokud ta rekonstrukce se týká buď to parkoviště, anebo elektřiny. Tady tedy souhlasím s přístupem 29, a, tedy zpravodaje v pozdní návrzích 29 a 30. Také je potřeba dávat pozor na kvalitu vzduchu v nových bytových domech a proto bychom měli zajišťovat dobrou ventilaci budov eh, i v případě, že dochází k eh, mm, vytápění přes eh, teplná čerpadla. Na druhou stranu by neměly vznikat pro majitele příliš vysoké náklady. Je potřeba vytvářet inteligentní systémy v nerezidenčních, nerezidenčních budovách. A mám za to, že technologie už existuje s tím, že návratnost těchto investic je velmi rychlá, takže určitě je podporujme. Děkuji vám. Pan Danika. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych říci, že e, budeme spolupracovat s právem tak, aby ta zpráva byla co nejsilněji formulována. E, chtěl bych říci několik věcí. Energetická chudoba si žádá e, mnoho pozornosti a tento program je velice důležitý. Můžeme totiž narazit na situaci, kdy s cílem dosáhnout vyšší eh, účinnosti, eh, energetické účinnosti budov, můžeme zapomenout na ty, kteří potřebují pomoci nejvíce. Další je důležité, Chci tedy hovořit o těch eh, počtech nabíjecích stanic pro elektro mobily. Já myslím, že tady nejsme dostatečně odvážní a může se stát, že eh, v roce 2025 eh, budeme mít daleko vyšší podíl elektromobilů na silnicích a hm, prostě ty nedostatečné ambice se nám vrátí. Prostě eh, elektromobily budou možná levnější, dostupnější, ale nebude je kde nabíjet. Já myslím, že je velice důležité, aby všechna všechny nové budovy eh, museli mít eh, k dispozici infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů. A já myslím, že tady je třeba přemýšlet o finanční pomoci. Eh, my máme v Rumunsku tedy dotace na Eh, elektromobily až 10 000 euro a eh, třeba v tom roce 25 eh, tyto vozy budou určitě daleko levnější, ale bude je kde nabíjet. My tady máme DG Regi a DG Energy. DG Regi tam v podstatě nevíme o žádných opatřeních ze jejich strany. My jsme v Rumunsku Eh, provedli eh, renovaci a zateplení stovek tisíc bytů. A teď je to eh, tak, že de facto teď jsou ty byty zprivatizovány a de facto cokoliv na té budově děláte, tak musíte jednat se všemi majiteli bytů, nikoli třeba s jedním subjektem. A čili tady eh, eh, skutečně nás to eh, velice brzdí a je třeba ten příslušný program dotací uspořádat nějak jinak, aby to, se to prostě zjednodušilo. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik drobných praktických poznámek. Ten návrh zprávy je zajímavý ale je trošičku dělán z nadhledu. A my musíme uvažovat o tom, že existují konkrétní lidé, kteří používají programy, jak správně říká tady kolega Nika. A jestliže se zprivatizovali ve velkých domech byty, tak potom to není jenom záležitost Rumunska, ale i České republiky a dalších států. Zápolíme s tím, že společenství vlastníků je jako rozhádaný pytel blech. Takže dohodnout mezi všemi nějaké konkrétní opatření není jednoduché. A teď ke konkrétním věcem. U dnešních domů jsou zpravidla hlavní pojistky tak velké, že zásuvka 32 ampér pětikolíková se dá instalovat všude. U dnešních starých domů takže vůbec není žádným problémem dnes přijet s elektromobilem, na pětikolíkovou zásuvku se připojit a v noci, v době, kdy je nižší spotřeba, si v klidu pomalu dobít příslušný elektromobil. Pokud máte kolegové zájem, můžeme se o tom blíže pobavit. Pochopitelně na rychlo nabíjení potřebuju zásuvku 64 A, tam potřebuju mít jiný jistič a tam potřebuju k příslušnému místu, kde budu nabíjet, mít příslušně dimenzovaný přívodní kabel. Takže to si musíme rozmyslet, jestli stačí 32 A nebo je třeba 64. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, myslím, že by velmi pomohlo elektromobilitě, kdyby u každého většího obnovitelného zdroje energie musela tato 32 amperová zásuvka být. Ať už je to větrník, nebo je to fotovoltaika, nebo je to něco trošičku netradičního, třeba v Jižním Španělsku, mají velmi zajímavé systémy, kde zrcadly soustředují energii na kotel a podle Carnotova cyklu samozřejmě vyrábějí z té páry eh, elektrickou energii. Takovéto jednotky by měly pravidelně mít možnost dobíjet u těch jednotek ať už 64 amperovou zásuvku nebo něco jiného. Jedná se o 30 kW a výše u těch zdrojů obnovitelných. A ještě energetické chudobě. Energetická chudoba skutečně je, má dva takové aspekty. Jeden aspekt je, že lidé si u renovovaných domů nemohou mnohdy dovolit to nájemné, protože je potom příliš vysoké, nebo se nemohou ani dovolit zúčastnit se té renovace. Na druhé straně v některých státech Evropské unie máme v zákonodárství zavedeno, že minimální zásuvečka musí pro toho člověka být třeba jenom 6-amperový jistič, aby mohl energii alespoň na elementární úrovni používat. Čili jsou to tyhle ty dvě věci, o kterých se musíme rozhodnout, eh, do jaké míry budeme chtít, aby státy tou energetickou chudobou se zabývaly. A ještě jednou, technická řešení máme pokud chcete, můžeme se o nich bavit. Děkuji. Thank you very much, Mr. Turmes. Děkuji, pan Turmes. Uh, thank you, Jesse. Uh, first... Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za skvělý návrh zprávy. Já mám z toho takový dojem, že u nových budov jsme učinili velký pokrok. Máme nové budovy s nulovou spotřebou energie. Pochopitelně, že je potřeba ještě vzdělávat lidi v tom, jak to udělat, ale u nových budov tam tomu celkem věřím. Problém ale jsou staré budovy. A to není jenom problém Rumunska. 80% budov, které budou stát v Evropě v roce 2050, už stojí. A proto zásadní otázka zní, co budeme dělat se stávajícími budovami. A myslím si, že univerzální řešení tady neexistuje. V různých zemích máme různé typy budov, takže i řešení musí být konkrétní pro každý stát. Nejlepší bude posílit dlouhodobé výstavbové plány. Minulé opatření se týkalo bytového fondu v rámci celého ED a proto si myslím, že by nebylo nelogické, aby článek 4 ED se vztahoval na budovy. V každém případě to byl dobrý začátek. Řada členských států nicméně tento stávající článek dostatečně dobře ne- nezavedla. Nedávno jsem byl v Rakousku a hovořil jsem o tom tam se zainteresovanými stranami. A oni mě řekli, že pokud chcete renovaci velkých budov, tak potom musíte rozhodnout o tom, nebo vyřešit to, kdo bude rozhodovat ve združení vlastníků. Pokud máte 100-bytový byt a jeden člověk může zablokovat to rozhodnutí, tak se v životě nikam nedostanete. Proto potřebujete jasnější pravidla k tomuto. Potřebujete jasnější pravidla i u fiskální politiky. My všichni víme, že daně je vnitrostátní pravomoc. Ale pokud třeba plyn anebo topný olej jsou příliš levné, tak nikdo není motivován k rekonstrukci. Proto si myslím, že je potřeba posílit tyto dlouhodobé výstavbové mapy a k tomu také předložíme písemné návrhy, byť Berntův návrh už tak, jako, tak je dobrý. A druhá otázka, kterou jsem si kladl, se týká toho, jestli jsme do toho dostatečně zapojili zainteresované strany. Pokud chceme hovořit o nových podnikatelských modelech, Dánsko například hovořilo o tom, že penzijní fondy vytvářejí zvláštní fondy pro energetickou účinnost. Že v podstatě bychom takto vytvořili společné fondy, tak aby se to všechno dalo zvládnout pod jednou střechou. Pokud všechny zainteresované strany přinesete, přivedete k, jedno, k jednacímu stolu a pobavíte se o tom, jak vypadá situace ve vaší zemi a kde je problém, a to se nemusí týkat jenom technologie, ale také ekonomických modelů, tak potom můžete najít jednoduchá řešení. Já jsem se tedy chtěl zeptat, zdali si nemyslíte, že by bylo dobré zorganizovat uh, fórum se zainteresovanými stranami o renovaci stávajícího fondu, kromě tedy těchto dlouhodobých map eh, nebo plánů výstavby. Nyní pan Rubik. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěl bych poblahopřát panu Kolovi Bensnovi k této zprávě. Patří to totiž ke zprávám, kde nám to dává největší šance zlepšit zaměstnanost Evropské unie. Jestliže máme zhruba 140 milionů budov nebo bytů, které potřebují sanaci a máme tady 3% kvótu, tak to by nám dávalo poměrně vysoké šance bojovat proti, proti nezaměstnanosti. Ale potřebujeme samozřejmě pobídky eh, pro to, aby si stavitelé a architekti rozšířovali e, své vzdělání právě v této oblasti. A pokud se týče návratnosti investic, to se dá vypočítat a e, tyto projekty se například vrátí za nějakých 8 e, nebo 15 let a Jestliže to pokryjí eh, současné platby za bydlení, tak máme opravdu opravdu eh, slušnou návratnost. Eh, tady může vstoupit do hry také fintech, eh, do tedy financování a eh, také eh, náklady na výzkum v této oblasti budou sehrávat důležitou roli. Samozřejmě eh, nemůžeme občany příliš zatěžovat, to znamená, tady by mohly vstoupit eh, do hry eh, daňové slevy, což znamená, že daňová zátěž by také mohla být využita jako určitého druhu pobítka. A já nevím, třeba 10 nebo 20 tisíc euro eh, daňová sleva za rok například. To by skutečně eh, mohlo být dobré a eh, do budoucna by to bylo tedy důležité. Pokud se týče těch zásuvek, tak samozřejmě ta elektromobilita to je velká výzva, poněvadž není tady jenom o tu zásuvku v každém bytě, ale de facto jde také o dimenzování celé sítě. Jestliže tady máme, eh, řekněme, 500 eh, kg baterii, jak dlouho to trvá, eh, než se nám nabíjí, nabíjí, to znamená, tam je už poměrně slušný elektrický náboj, takže chtělo by to, jak si zjistit, jak to udělat co nejoptimálněji. Děkuji, máte úplně pravdu. tou největší motivací by bylo ušetřit peníze. Alespoň v budoucnosti. A pokud to ve zprávě budeme schopni ukázat, dojít k takovému to závěru, tak si myslím, že by to občany velmi dobře motivovalo. Takže možná by bylo dobré v té zprávě o tom více zmínit. Paní Versdorfer za Evropskou komisi, ředitelka z generálního ředitelství energie. Děkuji mnohokrát a děkuji také panu zpravodaji Benstovi za výbornou zprávu a děkuji stínovým zpravodajům a všem poslancům a poslankyním, kteří se zúčastnili rozpravy. Za Evropskou komisi bych vám chtěla poskytnout údaje, které podrobněji máme o přínosech pro spotřebitele u těchto opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Jedná se o EPBD a balíček o čisté energii, ty jak si určitě jsou k dispozici a jsme velice rádi, že jste předložili takto ambiciozní návrh zprávy. Teď k pár bodům, které právě zmínili poslanci či poslankyně. Za prvé, dlouhodobá strategie reno, rekonstrukcí, renovací. To je určitě dobrý nástroj pro členské státy. Je dobré mít takovýto výhled do budoucna. Posílení oproti EPBD. Jsme rádi, že ta zpráva zachází ještě dále. Za druhé, když hovoříme o financování, a pochopitelně komise souhlasí s tím, že potřebujeme peníze a že potřebujeme soukromé peníze, ale zároveň chci říci, že to pro nás je prioritní oblast. V oblasti strukturálních fondů úzce spolupracujeme s Generálním ředitelstvím pro regionální rozvoj, rozvoj a na období 2014 až 2020 pro a, energetickou účinnost věnujeme třikrát tolik než v minulém období. Probíhá analýza stát po státě. Snažíme se zjistit, kolik šlo do jednotlivých členských států a jak se ty prostředky využily. Generální ředitelství Regio tady nemá žádná omezení, ale můžeme se konkrétně podívat na rumunský příklad. Uvidíme, jestli je možné udělat ještě něco navíc. Soustředujeme se tedy na strukturální fondy, ale také na EFSI u dlouhodobých finančních investicí tam, kde jde spíše o finanční nástroje. Máme dobré příklady z členských států, které se týkaly třeba i sociálního bydlení, třeba ve Francii, v Paříži. Tam spousta peněz následuje finanční investice do sociálního bydlení. A za čtvrté, to je další důležitá věc, a chci říci, že jsem si s velkou radostí vyslechla poslance a poslanky, kteří hovořili o těch nabíjecích stanicích, které navrhujeme v rámci EPBD a které jsou vlastně něčím novým. Elektromobilita a elektromobilita je určitě priorita pro řadu členských států a pro Evropskou komisi také. Dá se to udělat řadou způsobů, ale je to trochu jako slepice a vejce. Pokud máte auta, potřebujete zásuvky, pokud nemáte zásuvky, nebudou auta. Elektromobilita by se také dala podporovat tím právě, že se poskytnou v rezidenčních i nerezidenčních oblastech eh, přístup, poskytne přístup k čerpacím nebo nabíjecím stanicím spíše. Když se podíváte na náklady instalace takovýchto bodů, tak to stojí cirka 2,5 tisíce euro v nerezidenčních budovách. A to platí pro kancelářskou budovu z 10 parkovacími místy, tam by v podstatě ty renovační náklady byly výrazně vyšší. A když se podíváte na tu renovaci, tak ty elektroinstalace stojí nějaké 1%, 1%, 1,2%. Takže to zase není tak drahé tam nastavit a dát k dispozici takovéto nabíjecí stanice. Ale je potřeba vyslat správné signály že tedy budou, bude potřeba instalovat takovéto, čerp, takovéto nabíjecí stanice nad rámec toho, co máme ve směrnici o alternativní infrastruktuře. To jedno z deseti parkovacích míst je pouze 10% toho, co potřebujeme. Vysílá to správný signál pro budoucnost elektromobility, ale je potřeba udělat výrazně více. Čili když to VPPD budeme mít jak pro rezidenční, tak nerezidenční budovy, tak to bude důležitý signál. Teď co se týče energetické i zde si myslím, že energetická účinnost může mnohému prospět, pokud půjdou tato opatření ruku v roce se sociálními opatřeními. A vždy jsme říkali, že toto je potřeba. EPPD by mohlo přispět k tomu, že 515 tisíc až 3,5 milionu domácností v Evropské unii dostane nad prach této chudoby. Máme zhruba 22,3 milionů domácností, které žijí v energetické chudobě podle Eurostatu. Takže pokud prostřednictvím EPPD a konkrétních opatření, máme ještě jiná opatření v této oblasti boje proti energetické chudobě, tak se nám podaří zachytit některé z těchto domácností, které trpí energetickou chudobu, právě těmi opatřeními a na zvyšování účinnosti, které zde zmiňujeme. Pak ještě další věc, digitalizace a zasíťované domy. To je právě ta otázka inteligentních indikátorů připravenosti, které, na kterých pracujeme. Má to souvislost s digitalizací, ať už se používá jakákoliv infrastruktura pro ní. Nové budovy by měly být inteligentnější a lépe napojené, lépe zasíťované. Takže tady určitě vítáme ten návrh. Pak ještě další důležitá věc, která se týká zdraví a kvality vzduchu. O tom se hovořilo ve výboru pro životní prostředí. Určitě jste si všimli, že v tomto smyslu hovoří hodně i navrhovatel z výboru Envy. Že tedy zdraví a kvalita vzduchu vevnitř budov je také věc, o které musíme hovořit, když předkládáme toto opatření. A ještě jeden bod, jestli můžu obnovitelné zdroje energie, to velmi vítáme. Děkuji. Pan kolega Benson, prosím. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji kolegům a kolegyním za jejich připomínky. Budu se těšit na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Pokud někdo chce hovořit o pozněvacích návrzích, tak my budeme připraveni s tím, že termín v červnu. pak kladli otázky, pak jste kladli otázky k jednotlivým článkům, ale já si myslím, že je potřeba se soustředit hlavně na energeticky efektivní budovy, ať už máme jakýkoliv mix. A je potřeba se na to dívat v souslažnosti také s dalšími součástmi eh, tohoto balíčku, jako třeba obnovitelné zdroje, řízení energetický soustav a podobně. V 27 členských státech máme veliké rozdíly a právě proto jsem chtěl, aby tato směrnice byla technologicky neutrální. Nicméně členské státy musí naplnit cíle. Evropská komise hovořila o různých finančních nástrojích a strukturálních fondech. Ano, to je určitě důležité, ale pokud chceme vyřešit finanční problém, tak budeme potřebovat i soukromé peníze. Dnes před námi stojí veliká výzva. Tato zpráva musí být silným textem se silnou podporou této sněmovny. Musíme být jednotní. Když se podíváme na to, co se děje v radě, tak já vidím, že oni v podstatě chtějí jenom tento text rozmělnit. Doufám, že se nám podaří zde nastartovat růst a vytvořit pracovní místa a snižovat občanům faktury za energii a lépe bojovat eh, proti energetické chudobě a přitom zlepšovat klima. Je to oblast, ve které můžeme vytvořit řadu pracovních míst. I v malých a středních podnicích. Takže ještě jednou bych chtěl vám všem poděkovat. Pokud budete mít ještě nějaké otázky, tak před termínem se pochopitelně neobraťte. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy v tomto případě je 8. června 2017, takže víceméně za dva týdny. Děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji panu zpravodaj a všem ostatním kolegyním a kolegům za diskusi, děkuji zástupcům Evropské komise a nyní se pustíme do bodu 5 a to výměna návrhu s panem Patrik, eh, názoru s Patrikem Kajem, ředitelem Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Letectví je určitě strategicky důležitým odvětvím, který, které zásadně přispívá k hospodářství Evropské unie a vytváření pracovních míst. A to pěti miliony míst dohromady. Přímo a nepřímo. A přispívá také zhruba 300 miliardami do evropského HDP. Evropská komise na konci roku 2015 přijala strategii pro evropské letectví a Evropský parlament k tomu vydal usnesení. To bylo přijato před pár měsíci. Navíc je to také navázáno na vesmírnou politiku, což je očividné. Letectví by mělo plně využívat evropských satelitních technologií, jako například EGNOS anebo Galileo. Tuto rozpravu tedy můžeme zahájit. Vítám pana Patrika Kaje, který je ředitelem této agentury. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel a začneme vaším úvodním slovem, ke kterému vám dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Jsem velice rád, že se dnes mohu zúčastnit vaší rozpravy a předložit eh, naše názory tomuto výboru. O tom, jak přispíváme k růstu a zaměstnanosti v Evropě a jak podporujeme evropský průmysl. Na samý začátek jenom velmi obecný popis poslání této agentury. Cílem EASY je zajistit nejvyšší společnou úroveň ochrany pro občany Evropské unie. To je obecné prohlášení, ale je důležité. Vyplývá totiž z něj, že chráníme cestující v Evropě, ale také evropské občany, kteří cestují v Číně, v Africe, a to nejen na Airbusech, ale také na Boeingzích. A to ve všech leteckých společnostech. Často se neví, a já jsem to chtěl zmínit, že součástí našeho mandátu je také zajistit tu nejvyšší společnou úroveň ochrany životního prostředí. Takže když certifikujeme motory a letadla, tak se také díváme na jejich ekologické parametry a zajišťujeme jejich soulad s mezinárodními normami. Certifikujeme veškeré evropské produkty, takže to není tak, že by 28 členských států 28 krát certifikovalo daný produkt. Tomu tak bylo, než naše agentura začala fungovat certifikuje se pouze jednou, a to u Airbusu a Safranu a jejich produktů v Evropě. A to umožňuje vytváření jednotného trhu a stejných podmínek pro celý evropský průmysl. Tady jsem do závorky ještě dal další poslání a to, že bychom měli napomáhat šíření bezpečnostních evropských standardů a našich eh, vesmírných produktů po celém světě. No ono to není úplně stricto sensum naší misí, byť náš americký protějšek přímo eh, ve své misi má napsáno, že má zajistit, že Spojené státy povedou, budou, budou globální hráč číslo jedna ve vesmíru. Oni to tam mají, my to tam nemáme, ale pokusím se vám ukázat, jak se vlastně o to pokoušíme. Naším cílem je tedy na pomoci vývozu evropských technologií a produktů. Naše agentura byla vytvořena před 15 lety, má zhruba 800 zaměstnanců a to v Kolíně. Máme tam 32 členských států, tedy 28 plus 4 členské státy, které podepsaly asociační dohodu s EASou. A jedná se o Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtensteinsko. Asi by stálo za to zmínit, že 70 našeho rozpočtu naplňuje daný průmysl. V roce 2016 bylo 96 milionů euro. 39 milionů dostáváme z evropského rozpočtu a 7 jsou další příspěvky od těch tedy čtyř přidružených zemí, ale Jedná se také o určité evropské projekty týkající se mezinárodní spolupráce. Takže 74% rozpočtu nám platí průmysl. Evropský rozpočet, který máme na starosti, se týká pouze regulačních záležitostí. Takže příprava textu a dozor nad členskými státy. S jakými výzvami se setkáváme? Jak v EASE, tak na vnitrostátní úrovni se setkáváme s nedostatkem financí a rozpočtovými škrty. V některých případech jsme s tou zklamaní. Vidíme, že i když průmysl financuje 75% naší činnosti a i když chce, aby se více peněz vkládalo do jejich projektů, tak pořád trpíme tím, že se seškrtávají personální stavy a rozpočty. EU. Vidíme řadu obchodních modelů, e, ve kterých řada evropských firm, a především v e, aerokosmonautickém průmyslu, anebo třeba i firm, které znamenají spolupráci mezi EU a USA. Nebo navíc zjišťujeme, že máme evropské firmy, které potom vyrábí tyto produkty v Číně anebo jinde. Další problém spočívá v tom, že tento průmysl se hodně digitalizuje. A z toho vyplývají určitá rizika, třeba kybernetické bezpečnosti. A to je další téma, které jsem chtěl zmínit. Bezpečnost v tom fyzickém a um, kybernetickém smyslu jsou provázány. Třeba Spojené státy chtějí zakázat laptopy na palubě letadel. To určitě bude mít dopad na bezpečnost provozu. Navíc je to průmysl, který velmi rychle inovuje. Drony, to je další odvětví, které se velmi rychle vyvíjí a budeme muset schopni, být schopni anticipovat tyto nové technologie, tak jak budou podporovat náš průmysl. Takže s vaším dovolením pouze dvě témata, kterými se budu zabývat po zbytek této prezentace. První je, jak budeme podporovat na mezinárodních trzích svůj průmysl a za druhé, jak zajistit, že budeme schopni podporovat zavádění nových technologií. Mezinárodní přítomnost. 80 evropských produktů se prodává mimo Evropu. A když se podíváme na mezinárodní právní prostředí, tak platí, že pokud zaregistrujete letadlo v jedné zemi, tak ta země potom musí to letadlo certifikovat. Jinými slovy, řekněme, že Airbus prodá letadlo Větnamu. Větnam následně musí certifikovat toto letadlo. A u řady těchto zemí se jedná pouze o jakési administrativní vyhodnocení. Jakmile EASA certifikovala to letadlo, tak oni už vlastně z technického hlediska nemají kapacitu posuzovat, jestli ta certifikace byla v pořádku ale v některých zemích stále více spochybňují práce, EASY v této oblasti. A následně Chceme-li podpořit prodej evropských produktů, tak bude potřeba vnitrostátním orgánům pomoci certifikaci naší produkce. A za tímto účelem jsme uzavřeli více než 120 pracovních ujednání ve kterých se upravuje, jak se s těmito třetími zeměmi spolupracuje. A také podporujeme Evropskou unii ve třech bilaterálních smlouvách o vzájemném uznávání, konkrétně se Spojenými státy, Kanadou a Brazílií. Pak máme čtyři mezinárodní státní, stála zastoupení v Kanadě, v Montrealu, ve Spojených státech ve Washingtonu, v Číně, v Beijingu a v Singapuru. Máme tedy pět zaměstnanců, kteří pracují takto po světě a 150 zaměstnanců má třeba FEA a dělají úplně, to je americká agentura, dělají úplně stejnou práci po celém světě. Ale pochopitelně se maximálně snažíme podporovat vývoz evropských produktů. Podívejme se nyní na výzkum vývoj. Když se podíváme na to, kolik prostředků vkládá do výzkumu a vývoje Amerika a Evropa, v letectví, tak zjišťujeme, že víceméně je to stejné. 200 miliard euro a, e, a dolarů za rok, u nás je to 880 miliard euro. Ale když se podíváte na to, jak se ty prostředky vynakládají, tak tam už jsou velké rozdíly. Ve Spojených státech máme dva velké programy. Jeden FAA a druhý má NASA. Zatímco v Evropě Máme více než 20 různých programů, včetně vnitrostátních programů, které v podstatě řeší velmi podobné věci. A navíc u výzkumu bezpečnosti máme zhruba 20 milionů euro investováno ročně ve Spojených státech, zatímco v Evropě je to 4 miliony euro za rok. Na základě této struktury Spojené státy jsou schopny lépe reagovat. FAA má svoje vlastní výzkumné středisko s dvěma tisíci pracujícími. Mají navíc 13 center excelentnosti, která mohou řešit opravdu palčivé otázky a to rychle. A navíc hodně prostředků a úsilí věnují právě do realizace inovací na trhu. A ještě více by nám mělo ležet na srdci, že jsou další země, jako třeba Čína, ale také Japonsko nebo Jižní Korea, které stále více investují a strukturovaně investují do výzkumu a vývoje v této oblasti. Když se to srovná se situací u nás, EASA vlastně nemá žádný rozpočet na výzkum a vývoj. Jinými slovy tedy Musíme používat evropské subvence k tomu, abychom financovali vlastní výzkum a vývoj. Snažíme se o to. Alespoň do určité míry u konkrétních bezpečnostních otázek, jako například helikoptéry a podobně. Ve Spojených státech jsme se třeba objevili s se třeba objevil problém s požáry kvůli litiovým bateriím eh, v zavazadlovém provozu. FAA tady k tomuto prostě může spustit a financovat výzkumný projekt. My nemůžeme, protože na to nemáme ani peníze, ani organizační schopnosti. A navíc eh, by to narazilo na pravidla zadávání veřejných zakázek. Ano, jsme zapojeni do horizontu 2020, ale pouze velmi omezeným způsobem. A plus rozpočet je fragmentovaný. A proto máme velmi malou úlohu ve výzkumu a vývoji, než bychom byli měli, kdyby to celé bylo více zorganizováno. A v neposlední řadě, jak jsem říkal, nemáme žádný mechanismus, který by nám umožnil reagovat na urgentní výzkumné potřeby. Co s tím tedy můžeme udělat? Já vím, že vy chcete na pomoci při přípravě nového systému řízení výzkumu a vývoje a investicí do nich. My chceme podpořit výzkumný vývoj a zjistit eh, priority pro bezpečnost, dopravy a životního prostředí a jsme také připraveni koordinovat s ostatními nástroji, které vytvořila Evropská unie za tímto účelem a také jsme schopni připravovat provádění takovýchto inovací v praxi a to prostřednictvím standardizace, a chceme, aby té inovace také šla ruku v ruce inovovaná pravidla. E Neustále probíhá základ, revize základního nařízení o EASA, tam se předpokládá a navrhuje, že EASA by měla hrát koordinační roli do budoucna ve výzkumu a vývoji. Předpokládá se také, že EASA by měla být víc vidět i na mezinárodní scéně. Evropský parlament na tato dvě témata zpracoval velice důrazné stanovisko a já vám mnohokrát děkuji za podporu. Děkuji vám. Děkuji za prezentaci. A teď přejdeme k naší diskuzi. Vy ředitelem pro evropskou leteckou bezpečnost. Můžu se zeptat, jak dlouho? Už čtyři roky, dobře. Pan Piper jako první. Můžu mluvit německy? Herzlichen Dank für den Überblick. Srdečně děkuji za poskytnutí přehledu a zejména eh, současné perspektivy EASA. Myslím, že to je důležité, když se e, podívám tedy na to, jak se mm, registrují e, letouny, tak my to vlastně nějakým podobným způsobem děláme v případě železnic a myslím si, že bych chtěl váš přístup podpořit. Přesto mám kritickou otázku. Eh, vy se nazýváte Evropský orgán pro bezpečnost letového provozu, ale současně máme agenturu či organizaci zvanou Eurocontrol a ta se jmenuje Eurocontrol pro zajištění letového provozu, čili je to prakticky stejný název. Eurocontrol má 41 členských států, vy máte 32. Stěžujete si na nedostatek peněz. Nebylo by možná dobré posílit spolupráci s Eurokontrolem, využít synergii, protože eh, myslím, že nám může být celkem jedno, jestli je to pod hlavičkou EU nebo ne, ale prostě eh, jde o to, aby to fungovalo a abychom tady neměli duplikaci. To je první otázka. Druhá otázka. Eh, hovoříte s hrdostí eh, o tom, že byl Evropský parlament vyzván, aby eh, předpis ELSA k AZE byl evropštější. Ale mě třeba není jasné, proč EASA má být pověřena úkolem vybave, tedy certifikace vybavení letiš, tedy toho, co je v budovách. Eh, stejně po celé Evropě. My přece máme standardy, normy, které se přenášejí na jiné eh, evropské státy. Eh, na co potřebujeme evropskou normu? Není to zase duplicitní byrokracie, která bude stát spoustu peněz? Čili nejsou to zbytečné náklady. A třetí otázka, nouzové plány v případě, že dojde k, ně, k něčemu na letišti. EASA by chtěla mít právo zasahovat a aby tedy členské země měly posílené pravomoci dohledu. Můžete vysvětlit, kam až by to mělo zajít, jestliže tedy bude nějaký problém na letišti, do jaké míry Eh, vy byste si přáli tam smět eh, zasahovat, nebo mě chcete zasahovat. Pan kolega Kohlíček. Moi, pan se dernière fois že diskutuje discuté avec Erasmus. Já mám pocit, že ty jsme naposledy diskutovali s EASou. Tohle téma zaznělo několikrát. Mluvili jsme také Já jsem tady příležitost hovořit francouzsky. Nevím, z jakého důvodu, ale v posledních dvou letech EASA uplatňuje stejné normy pro malá i velká letadla. I pro ultralehká letadla. To je jistě nesmysl. To je jako kdybyste uplatňovali stejné normy pro automobily a bicykly. Samozřejmě. Mohlo by to narušit evropský trh v tomto segmentu. A pochopitelně by to mohlo vyvolat jisté reakce ze strany výrobců, Protože v poslední době jsem viděl, že byste chtěli změnit kategorie ultralehkých letadel a podobně. To je tedy moje první otázka. Proč? Je to totiž v rozporu s evropskou produkcí, která je vysoce rozvinutá. Exportuje mnohem víc než velké letecké společnosti. A samozřejmě vzniká otázka, jestli bychom měli podporovat tento průmyslový segment. Druhá otázka. Je skutečně nezbytné, abyste schvalovali i malá letadla s kapacitou do 19 cestujících? A nebo je třeba, aby se v takových případech prováděly všechny nákladné testy? protože pro rozvoj tohoto segmentu a tady nemluvím o velkých letadlech, ale o těch menších, je to pro ně totiž trošku drahé. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také Patrikovi za to, že přišel a předložil zprávu. Ta otázka je pořád stejná. Mluvilo se o tom i v jiných výborech. A totiž úloha této agentury spočívá v zabezpečení bezpečnosti leteckého provozu. Ale to zahrnuje celou řadu různých témat. Jsou to technické normy, jsou to různé postupy, ale také způsoby zabezpečení nebo zajištění bezpečnosti. A to nesouvisí úplně s technikou, ale spíš s policejní činností. Otázka tedy zní, kde začíná bezpečnost leteckého provozu a kde končí. Víme, že v současnosti se uvažuje o zákazu laptopů na letech do Spojených států. A druhá otázka, kterou bych chtěl položit, zní, jakým způsobem bychom mohli popsat činnost této agentury, její strukturu, jaký personál zaměstnává, jak to všechno zařadit do kontextu výzkumné aktivity této agentury. Jak je možné optimalizovat letecký provoz? Víme, že tyto aktivity se soustředují ve Spojených státech a ne tolik v Evropě. To byla druhá otázka. A třetí otázka? Samotné poslání nebo definice agentury kterou vypracovaly evropské instituce, je v souladu? S obchodní misí, s obchodním posláním? Jsou pro tyto účely potřebné prostředky? Víme, že jsou tady jisté snahy ze strany EU o snižování nákladů. Je tady tady jistý rozpor. Mě by zajímalo, jak ředitel agentury tyto otázky vnímá. Děkuji. Takže máme otázky. My jako výbor ITRE cítíme odpovědnost za evropské letectví a jeho konkurenceschopnost. Můžete nám něco poradit? Jak věci vylepšit z hlediska legislativních návrhů? Jedna z možností by zřejmě byla vylepšit situaci Devátého rámcového programu, další rámcový program. Možná máte i nějaké konkrétní návrhy, co by se mělo změnit, jak to financovat, aby to bylo lepší, pro naši konkurenceschopnost a naše odvětví. A pak ještě rizika kybernetické bez, nebo pro genetickou bezpečnost. Jaká opatření by se měla přijmout k řešení těchto rizik? Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji za všechny vaše otázky a připomínky. Když dovolíte, nejprve odpovím otázku po otázce. První věc, kterou říkal pan Píper o vztahu s agenturou Eurocontrol. Eurocontrol je specializovaná agentura na řízení leteckého provozu. Specializuje se na řízení leteckého provozu. A my jsme v posledních čtyřech letech jednali s agenturou Eurocontrol o tom, jak lépe spolupracovat, abychom dokázali využít expertízu, kterou mají v agentuře Eurocontrol. Podařilo se nám podepsat dohody před dvěma měsíci, dohody o tom, jak budeme spolupracovat, jak zajistíme, že úsilí v agentuře Eurocontrol a v EAZ se nebude duplikovat. A teď pracujeme na tzv. technické cestovní mapě, abychom tyto dohody implementovali a stanovili si jednotlivé úkoly. Takže máme světlo na konci tunelu, pokud je o vztah mezi Eurocontrol a EASO. Co se týče letišní infrastruktury, EASA dostala mandát pro letiště v roce 2009. EASA připravila předpisy pro letiště v průběhu 3 až 4 let a nařízení o letištích se v celé Evropě implementuje a cílové datum je konec tohoto roku. V některých zemích to není problém, v jiných zemích, konkrétně v Německu, to problém je z různých důvodů. Nebudu zacházet do podrobností. Doplnili jsme nové požadavky těm, které už platili na národní úrovni? Ano. Ale doplnili jsme pouze požadavky, které byly požadavky ICAO, neboli byly některé země, které ve vnitrostátních normách neměly zahrnuté eh, celosvětové normy pro letištní infrastrukturu, takže v některých zemích to bylo obtížnější než v jiných. A šlo o to, aby to bylo stejné jako ve všech ostatních zemích světa z hlediska celkové infrastruktury. Pokud je o nouzové plány a nouzový dohled, za samotná nebude plnit žádné cíle v případě nouze. V nařízení je pouze uvedeno, že musíme zajistit, že na každém letišti bude odpovídající organizační struktura, která podnikne nezbytné kroky v případě nějaké nouzové situace. A to budeme kontrolovat. Takže my neplníme žádné úkoly v výjimečných situacích, ale zajišťujeme, že každé letiště má svůj vlastní nouzový plán. A to se týká všech letišť. Já myslím, že to není nic nového. Doufám, že jsem vám odpověděl. Ten druhý bod, jestli chcete, můžu mluvit francouzsky. Děkuji mnohokrát. Eh, co se týče reformace certifikace malých letadel, tak jak jste velice zadně řekl, že nás stojí příliš času a energie certifikace malých letadel, která je tak intenzivní jako těch velkých. A z toho důvodu jsme zavedli cestovní mapu obecného dědictví, kterou celý průmysl říkal, že považuje za něco opravdu velmi průlomového v naší oblasti. A můžeme říci, že už máme k dispozici certifikaci malých letadel, která je daleko rychlejší a stojí výrazně méně peněz než před pěti lety. Takže u těch ultralightů, což je téma, o kterém jste hovořil vy, RSE, tedy ty malá letadla, která se certifikují na, národně, tak tam my sami jsme nechtěli nic měnit v této právní úpravě, protože určité členské státy chtěli mít jiný práh, od kterého EASA bude muset certifikovat. A to jsou diskuse, které probíhají mezi státy, mezi parlamentem a Evropskou komisí. A probíhají. Jsou tam pro i proti. Na druhou stranu máme stále více podniků a malých a středních podniků, které právě pocházejí z oblasti ultralightu a které požadují, abychom certifikovali jejich letadla a to z toho důvodu, že kvůli americkému trhu, což je ten největší trh pro tyto letadla, tak američani vlastně neznají ty ultralighty. Oni mají jenom letadla, která jsou certifikovaná a aby ta letadla mohla být vyvážena do Spojených států, tak potřebují certifikaci OTAZ. Můžu vám dát pár příkladů, dobrých příkladů. Třeba letadel, které my jsme certifikovali na základě toho nového odlehčeného přístupu, který je zároveň levnější, a ta potom měla obrovský úspěch ve Spojených státech anebo v jiných zemích. A to z toho důvodu právě, že jsme byli schopni se přizpůsobit těmto potřebám a protože ten certifikát EASI je uznávaný v zahraničí, což by nutně neplatilo v případě vnitrostátního certifikátu. Tak doufám, že jsem tím odpověděl na vaše otázky. A teď, abych se vrátil k tomu, co říkal pan Rike, kde tedy začíná a kde končí ta dvojí povaha bezpečnosti. A letecké společnosti to mají velmi dobře zadefinované a říkají, že ta bezpečnost letu je během celého letu. Tedy zabezpečení ve smyslu security podporuje bezpečnost letu. Jinými slovy tedy, můžete mít. Můžeme mít teroristu nebo nějakého blázna v letadle a stále více tam vidíme spíš těch bláznů než těch teroristů na palubě, kteří ohrožují buď to eh, personál, anebo ostatní cestující. A to je vlastně otázka bezpečnosti, protože tady dochází k agresi. Jedna osoba chce napadnout někoho jiného. Ale to může mít, a to může mít dopad na bezpečnost letu, protože třeba můžou eh, jaksi vyřadit z provozu osobu, která má jiná pracovní, eh, jiný pracovní popis. Má co na práci, jinými slovy. Já se nebudu pouštět do celé této diskuse dneska, ale chtěl jsem říci, že třeba co se týče toho zákazu a vnášení laptopů na kabinu, tak tam jsme vlastně vyřešili problém zabezpečení, ale narušili jsme problém bezpečnosti. Protože v podstatě máme, je v zavazadlovém prostoru, kde třeba ani není hasící přístroj. A to je problém. A teď se vlastně zabýváme tím, jestli to opatření, které přijímají Evropané, by bylo transplantovatelné do Evropy a jak se dá zajistit, že to riziko bezpečnosti letu nebude horší než zabezpečení. Než riziko zabezpečení. A teď Problém je, že američané se s námi nepodělí o hodnocení rizika toho zabezpečení a nám potom těžko hodnotit, eh, do jaké míry provádět tato bezpeč, bezpečnostní opatření. Teď, co se týče výzkumu, a tady bych možná reagoval na otázku pana předsedy. Myslím si, že tady potřebujeme dvě věci. Za prvé, potřebujeme lepší koordinaci koordinaci témat spolehajících nebo spočívajících v bezpečnosti letu, kde nemáme nutně svůj produkt. Tady všude se jednalo o spolufinancování s průmyslem tak, aby vznikaly nové inovativní evropské produkty ale to může jít na úkor výzkumu, který není spojený s produkty a ten musí být nezávislý. Například třeba podmínek vznětlivosti baterii u, uh, u uh, notebooku. To vám Airbus nebude spolufinancovat. To musíme financovat my, jako Evropská unie. Nebo třeba když jste v letadle, tak vám říkají, že máte vypnout mobil. My jsme měli studie k interferenci mobilů a systémů na palubě a to probíhalo úplně ve Spojených státech, protože v podstatě neexistuje žádný průmyslový podnik, který by to sponzoroval, protože nic nevyrábí, co by s tím bylo spojeno. Takže musíme najít způsob, jak financovat výzkum, který se netýká konkrétního produktu. A musíme přitom spolupracovat s výzkumnými střediska a s univerzitami. A my jsme říkali, že bychom měli nastavit hlavní témata letecké bezpečnosti, která se následně budou zkoumat. A kromě toho, a tady určitě průmysl je připraven nám pomoci, chceme dopředu vstupovat do takovýchto výzkumných projektů. Jinými slovy, Vytváří se nějaký produkt, my bychom se do toho angažovali, aby potom následně jsme mohli ten produkt certifikovat. Protože jinak by to nemělo cenu. A poslední bod je, že potřebujeme centra excelence technické v Evropě. Ve Spojených státech máme 13 a já jsem byl v jednom z nich. A ten princip je hrozně jednoduchý. Řekněme, že někdo se vyzná v explozivech nebo v automatizaci, nebo interferenci. A když existuje nějaká urgentní potřeba, tak nebudeme, vy, nebudeme spouštět eh, veřejné zakázky, to by trvalo celé dva roky, ale v podstatě obrátíme se přímo na tu danou univerzitu, která se na to specializuje. To si myslím, že je téma, do kterého bychom se měli zapojit v Evropě. A nakonec ty komerční mise. Ano, nás se často ptali, jak můžeme zůstat závislými, když vás platí průmysl. No, nás platí průmysl a platí nás ale podnik a jeho konkurent. A to znamená, že jsme nezávislí. Vždycky, když se objevily nějaké problémy, které byly potřeba řešit bezpečnostně, tak nás vlastně nikdy nevedly finančně komerční zájmy. A to je záruka, kterou jsme byli schopni poskytnout. A tu dodržují nejenom průmyslové podniky, ale také jejich konkurenti a další mezinárodní agentury. To je prostě nezbytná podmínka naší další nezbyt, eh, nezávislosti. Eh, a pak ještě pan Buzek, riziko kybernetickou, kybernetickou bezpečnost. V kybernetické bezpečnosti musíme pracovat na dvou věcech. První je povědomí a připravenost. Povědomí znamená, že si musíme být vědomi toho, že jsou lidé, kteří pravděpodobně zaútočí na letecké systémy. Připravenost znamená, že každý příslušný aktér v letectví potřebuje svůj vlastní systém řízení kybernetické bezpečnosti. Patří to pod systémy řízení. To musí být povinné, musí to dělat každý. To je první věc. Druhý pilíř je výměna informací. Žijeme v oblasti nebo ve světě, kde se věci pohybují hodně rychle. Pokud je o kybernetické riziko, některé informace jsou k dispozici pořád, je hodně a my se musíme postarat o to, že všichni aktéři v budou mít informace o rizicích, o útocích, o řešeních, která se zpracovávají. Pracujeme na těch dvou aspektech. Za prvé, abychom zajistili, že všichni aktéři budou mít co nejdříve nějaký systém a že si budou vědomi těchto rizik, takže věnujeme hodně času konferencím vysvětlujeme lidem, v čem to riziko spočívá a že se to všechno odehrává teď. A u těch ostatních aspektů dáváme dohromady síť, síť zúčastněných stran, a tito aktéři si v reálném čase vyměňují veškeré informace o kybernetických rizicích a o útocích, ke kterým dochází. Takže do těchto dvou aspektů investujeme. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji. Děkuji za informace. Zřejmě můžeme také zapojit společné evropské výzkumné středisko. Tam probíhá významný výzkum a vývoj. V podstatě je to jejich povinnost toho společného evropského výzkumného centra. Dobře, mnohokrát děkuji. Děkujeme řediteli Petriku Kijovi. Omlouvám se, že jsem špatně vyslovil vaše jméno. No to není úplně zřejmé, jak ho vyslovit. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji za prezentaci, za odpovědi a také kolegům za diskuzi. A teď přejdeme k bodu číslo 6, což se týká pokračování, omezení rozsahu letecké činnosti a tak dále. Je to tedy návrh ETS na změnu stávajících předpisů. A samozřejmě jde o to, abychom uplatňovali i program obchodování s povolenkami, Legislativa by měla být přijata do konce roku, máme lhůtu, protože stávající legislativa stanoví výjimku a to pouze do roku 2017, do konce roku 2017. Náš zpravodaj, pan Langer, má slovo. Děkuji. Tak při tom, této úžasné účasti eh, budu stručný. Určitě jste si to všichni přečetli, tento text. Eh, jak pan předseda řekl, jde o nařízení eh, změny směrnice, která se týká emisí, emisního systému v letecké dopravě Zabývá se tím taky paní kolegyně Gerling a máme další dva výbory, které se k tomu mají vyjádřit stanovisky. Zde jde o návrh, který, pokud se na to dívám správně, u eh, hlavní zpravodajky a u dalších eh, je brán poněkud eh, souhlasně. Jde o to, že systém obchodu s povolenkami zavedený v roce 2012 v Evropské unii a upravený v roce 17 z důvodu narušení konkurenčního prostředí. Takže eh, tato výjimka, která byla nutná po národní, mezinárodní Eh, vyjednávání, aby tedy evropské podniky nebyly znevýhodňovány, eh, tak eh, tato výjimka se tímto postupem má prodloužit. 6.10.2016 valná hromada Mezinárodní organizace pro letecký provoz udržet emise z letecké dopravy na Eh, úrovni eh, roku 2020 a eh, pak v roce 2021 zavést nástroj na ochranu klimatu. Tento systém se jmenuje CORSIA, to je Carbon Offsetting and Reduction Change for National Aviation. A na základě tohoto systému předložila návrh komise tak, aby omezení rozsahu eh, eh, zatím platilo, eh, které ovšem brzy vyprží. A za druhé, výjimka pro provozatele, které mají celkové roční emise méně než tisíc tun, by se mělo prodloužit. Eh, komise by měla dostat úkol eh, a spolu tedy s radou, tedy aby informovala radu a parlament o vývoji na mezinárodním poli a také eh, komise by měla mít měla být schopna vydávat delegované akty, tedy s naším schválením. Eh, náklady certifikátu a lineární eh, redukční faktor, který 1,74 eh, se zde neřeší. My jsme my tady máme určitou, určitý časový prostor a sice koncem tohoto týdne ve 12 hodin 6.6. bychom měli mít pozměňovací návrh, tedy termín pro pozměňovací návrhy a později se bude hlasovat. 11. července by mělo být hlasováno eh, definitivně. Můj návrh podporuje komise, ovšem jsou zde dva eh, důležité body a pár reakčních bodů, celkem jich osm. Ty dva nejdůležitější návrhy spočívají v tom, že sice Evropský soudní dvůr eh, nedávno rozhodl, že započtení započtení eh, zahraniční, eh, tedy letů zahraničních dopravců eh, na letadlo, na letiště v evropském hospodářském prostoru, že není vysloveně protizákonné. A druhý důležitý bod, já tolik eh, nevěřím jako komise na stabilitu mezinárodních dohod. Takže já bych si tedy přál, aby komise měla zapovinnost eh, ve výročních zprávách eh, mm, sice svá měřítka zmírnit, ale měla by nadále provádět eh, průzkum, posouzení dopadu eh, tohoto mezinárodního systému, který mm, by měl být zaveden od roku 2021 a aby mohly určité evropské systémy eh, fungovat paralelně. To je opatření, které my doporučujeme. Tolik mé doporučení. Děkuji, pane předsedo, a já věřím, že kolegové, kteří se tím zabývají, už to mají načtené. Děkuji paní De za socialisty. no Mnohokrát děkuji. Já mám takovou obecnou poznámku. Já myslím, že je opravdu důležité zasáhnout tady v sektoru emisí a v sektoru letectví. Je to navíc důležité. Podívejte se třeba na to, jak narůstá provoz. Letos došlo obecně k nárůstu nejméně dvojnásobnému. A všechny tyhle věci je velice důležité zohlednit. Já děkuji zpravodaji a myslím si, že opatření, která navrhuje komise, jsou velice ambiciózní. Ta 40% kvóta a to, jak to souvisí s úrovní z roku 1990, to je velmi ambiciozní, ale je důležité být ambiciozní, je důležité, abychom se tento text snažili schválit co nejdřív. Já myslím, že bychom měli zajistit, že dokážeme dodržet požadavky, pokud jde o dodržení systému EDS. A musíme tam začlenit letectví. Takže musíme postupovat rychle. A pokud jde o to, na co se to teď aplikuje, to by se mělo zachovat. Mělo by se to omezit na lety uvnitř EU, protože panuje nejistota, co se týče Mezinárodní organizace pro civilní letectví z hlediska tohoto opatření v globálním měřítku. Bylo by dobré, kdybychom odložili další rozhodnutí ODS až na období po roce 2020, kdy bude jasnější a jistější, jak to vypadá s touto dohodou a jaké záměry mají naši mezinárodní partneři. Teď prostě nevíme, ale hlavní je, že Evropská unie a členské státy Evropské unie by měly být připravené provést další hodnocení po roce 2020 a Evropský parlament musí velice úzce spolupracovat s Evropskou komisí, aby se dala řešit otázka emisí v letecké přepravě. Takže já myslím, že obecně mohu tuto zprávu podpořit a také ty pozměňovací návrhy, které jsme viděli. Také nějaké předložím, aby se zajistilo, že to celé bude jasnější a bude to přijato co nejrychleji. Ale jinak mohu se vším souhlasit. Děkuji. Paní Giering? Dank u, voorzitter. En goedemiddag iedereen. Ook ik... Mnohokrát děkuji, přeji všem dobré odpoledne. I já chci poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska. Souhlasím s předřečníky, kteří eh, uváděli, že v té zprávě jsou velice dobré prvky. Jsem spokojená s tím, že se zaměřujete právě na letectví a snažíte se zajistit konkurenceschopnost tohoto sektoru. Souhlasím i se lhutami. A také si myslím, že to, co dělá ICAO, je velice dobré. Musíme najít rovnováhu mezi ekonomikou a ekologií, mezi pobítkami a regulací. Opravdu je důležité najít tu rovnováhu. Dělá se to dobře, ale některé věci v té zprávě chybí a to by se mělo napravit. Já jsem ze Zaventemu. A proto vím, nakolik důležitá jsou letiště i pro místní a národní ekonomiku. A proto souhlasím s tím, že musíme pořád hledat tu správnou rovnováhu mezi ekologickými ambicemi a zajištěním dobré hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti pro naše letectví. A proto já navrhuji, že příjmy, které poplynou z povolenek na emise, by se měly investovat do výzkumu. Musíme podpořit úsilí o zajištění čistého vzduchu. Měly by z toho plynout dlouhodobé výhody pro celý sektor. A také by to pomohlo se změnou klimatu. Také musíme zajistit, že všechno proběhne rychle. A pokud chceme pokračovat a stále hrát průkupnickou roli, musíme mimo jiné tlačit na ICAO i na další aktéry. A já jsem si jistá, že se nám podaří dosáhnout velkého pokroku s tím plánem Corsia. Ale také musíme zajistit, že bude dost času aby to obchodování mohlo začít. Ale myslím, že je nejvyšší čas, abychom přijali rozhodnutí. Myslím si, že je důležité, abychom také měli plán B pro každý případ. Abychom byli připraveni. Nicméně těším se na další spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodají. Děkuji. Děkuji. Pan Dalunde za zelené. Děkuji, pane předsedo. Žijeme ve světě, eh, které má klimatické omezení a přesto nám rostou letecké emise. Eh, my tedy zelení jako zelení navrhujeme proto, proto od roku 2021 eh, má být v EU objedná, implementován Korea od IKO současným způsobem. Dále Korsia by se měla implementovat prostřednictvím národních opatření. Za druhé je třeba eh, posoudit celkový dopad letecké dopravy, to znamená i mimo CO2, který je čtyřikrát vyšší než u většiny jiných odvětví. To znamená, že musíme dát cenu nejenom na CO2, ale na celý eh, ekonomický dopad. Eh, měl by tam být tedy koeficient nejméně v hodnotu 2. Dále není eh, možné, aby emise eh, v budoucnosti, v budoucnosti byly neklesající. To znamená, že je třeba od roku 2021 zavést eh, lineární redukci. Dále volné, tedy zdarma, zdarma eh, povolenky by měly být aplikovány pouze tam, kde je eh, nebezpečí carbon leakage. Například ze Stockholmu do Bruselu by to mělo být kolem jednoho eura, eh, běžný let kolem pěti eur. To znamená, že dopad na ceny letenek budou zanedbatelné a to znamená, že by se skutečně měly tyto povolenky prodávat aukcí. Děkuji, kolegové. Ještě někdo? Pan Sirikiotis za GUE. Děkuji, pane předsedo. Pro eh, naší frakci je hlavním cílem to, aby emise z letecké dopravy byly sníženy. Abychom dosáhli klimatických cílů a chránili životní prostředí, je to důležité. Pro velké emitenty by mělo být možné přijmout přísnější opatření. A tady zejména eh, hovořím o letech eh, v rámci Evropského hospodářského prostoru, ale i jinak eh, je třeba nedodržování stropů pro emise CO2 sankcionovat tyto cíle nesmí být eh, ovšem eh, dávány do protikladu eh, s cíly ochrany zdraví lidu. Čili je tady zapotřebí mít přísná kritéria. Povolenky zdarma by měly být možné pouze tam, kde je to opravdu nevyhnutelné. Potřebujeme evropský systém, eh, který bude upravovat fungování trhu a nebude se orientovat pouze podle potřeb trhu. Tady hovoříme zejména na, tedy o potřebách společnosti, k tomu patří také ochrana životního prostředí a ochrana zdraví lidu. Čili v součástí toho všeho musí být také snížení emisí z letecké dopravy. Jaromír k tomu nechce nic říct, takže eh, paní Lenskraf z DG Climate. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já bych eh, chtěla poděkovat úvodem pana panu Langenovi za eh, velmi eh, rychlé vypracování stanoviska a za jeho všeobecný přístup. A děkuji také za ostatní, kteří se vyjádřili. Jak víte, návrh komise, a to je v rámci mandátu stávající eh, legislativy, se tedy vychází z valného hromady IKO a jde o globální tržní opatření, eh, kde jde o vyrovnávání leteckých emisí, které by přesahovaly rovni, e, úroveň roku 2020. No, to jsme si sice nepřáli, nicméně i tak to vítáme. E, vítáme tady to, že je zde úsilí řídit mm, emise Eh, z letecké dopravy globálně. Mnozí řekli, že narůstá provoz, tudíž narůstají emise a proto je třeba, aby eh, také letecká doprava přispěla k tomu cíli do dvou stupňů. To, co zde máme, to je první krok a ještě toho mnoho zbývá, jak mnozí řekli tedy to, aby Korsia fungovala od roku 2021. A já bych k tomu přidala další aspekty, respektive zdůraznila dva aspekty. Za prvé musíme mít jasná pravidla pro implementaci tohoto plánu, na těch se musíme tedy dohodnout. Jsou to pravidla, která se týkají transparentnosti, vypočítávání kvalit, eh, kvality offsetu a to všechno eh, jednání probíhá na půdě ICAO a my to velice úzce sledujeme. Jsou to totiž prvky, které jsou klíčové pro zachování a účinnost eh, tohoto plánu. A to znamená, že zde eh, bude třeba určité míry implementace na domácí úrovni v příslušných zemích. Návrh komise bere zcela v úvahu tento kontext a dále eh, chceme eh, umožnit a usnadnit fungování Korsia, eh, takže tímto teď rozšířujeme vnitřní evropský, evropskou působnost. Je to vlastně stejný přístup, který jsme se řídili ještě před tím loňským shromážděním. A druhý důležitý prvek je eh, revize, jakmile bude jasné, jakým způsobem ICAO a partneři naplňují Corsia. K určitým zásadním aspektům návrhu komise a eh, vy jste to někteří zmínili i vy, pane předsedu, na začátku, eh, musíme s tímto návrhem si pospíšit, do konce roku, ano. Takže my se budeme snažit tedy usnadnit průběh eh, jednání jak s vámi, tak také s radou. Protože eh, jinak tedy bychom se dostali eh, k plnému pokrytí všech letů i mezinárodní. Důležité je, že současná výjimka umožňuje Evropské unie eh, řídit tu situaci v budoucích letech. Dále je to prvek pro usnadnění mezinárodního vývoje a také tedy čekáme na přeskum zásadně důležité je, pro nás bude právě tento přeskum, tak aby to posouzení situace ICAO bylo skutečně důkladné. No a pokud se týče příspěvku leteckého průmyslu eh, k klimatickým cílům, tak eh, toto je eh, skutečně zásadní věc a chceme, aby vše probíhalo konsistentně. Samozřejmě, že my odvedeme svoji práci, Eh, ve vhodný okamžik, tedy když bude vyjasněno vše ze strany ICAO. A my tedy bychom eh, měli tak trošku se připravit na eh, toto posouzení, přičemž nechceme se tedy omezovat na určitou možnost, ale chceme mít tady trošku otevřené pole. Takže já vám tedy děkuji za vaše příspěvky. Ano, děkuji. Ještě pan Lagen na závěr. Ano, děkuji. Chtěl bych poděkovat kolegům a komisi za podporu. Za druhé, Emise CO2 od roku 1990 tedy narostla v letecké dopravě, ale od té doby došlo ke strojnásobnění provozu, zejména mezi Ázií a Evropou. A to, že jsme sáhli k jiným mechanismům, to znamená eh, například eh, zaváděním nových motorů, tady skutečně to je úspora eh, větší než 30%, nicméně samozřejmě celkové emisi přebývá. Před 15 lety, v roce 2003, když jsme zaváděli systém emisních povolenek, Vlastně jsme zjistili za tu dobu, že to není úspěšné, poněvadž se neustále navrhují další doplňující nebo jiná opatření. Kdybychom měli čistý emisní systém emisní povolenek, bylo by to eh, velice jednoduché. My jsme o několik let později eh, zavedli systém, eh, který se stahoval na ekonomiku, ale bohužel tedy Eh, šlo k došlo k narušení konkurence schopnosti eh, konkurenčního prostředí, poněvadž se to řešilo na národní úrovni. Proto jsme sáhli tedy k úsilí směrem k mezinárodnímu systému. A pokud se týče eh, ochrany klimatu, tak se jenom ptám, proč tedy komise potřebovala půl roku od té mezinárodní komise, Eh, to bylo v říjnu 2016, no a de facto my teďka máme málo času, protože tady nastalo toto spoždění, ne proto, že byste se snad protáhli naše jednání. Takže každopádně ale děkuji a očekávám vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám, pane kolego. Děkuji vám všem, všem stínovým zpravodajům panu zpravodaje Evropské komisi. Tak, pozměňovací návrhy prosím podávejte do 1. června 2017, čili máme na to tři dny. Takže děkuji vám a přecházíme k následujícímu bodu a sice mise ITRE do eh, agentury BEREK v Rize v Lotyšsku 20. 21. 20 dubna. Výbor ITRE eh, vyslal do Rigi tří členů delegaci do Bereku. Berek je Evropská agentura, která podporuje práci orgánů eh, evropských regulátorů elektronických komunikací. ITRE pracuje na návrhu komise k Bereku a naším zpravodajem je pan Tošenovský, který je naštěstí s námi zde. Takže já eh, bych vás požádal, Evžene, abyste nám řekl eh, něco k té návštěvě v Beriku na Litvě. Předsedo, děkuji Jiří za slovo. Eh, z těch účastníků jsem tady osamocen takže řeknu svůj pohled na eh, celou tu návštěvu. Eh, myslím, že ta návštěva byla velmi dobře načasovaná, protože ve stejnou dobu eh, se projednává a připravuje legislativní zpráva právě o Bereku a tím, že jsme tam byli vlastně delegace tří členů našeho výboru a to ve formě zpravodaje a dvou stínových zpravodajů, tak si myslím, že to bylo přesně v pravý, v pravý čas. V prvé řadě bych chtěl eh, velmi poděkovat za mm, velkou pomoc, za profesionální a perfektní organizaci eh, ITRE kanceláře a to jmenovitě Rupertu Wilkinsonovi, protože eh, myslím, že během těch dvou dnů, protože to bylo velmi zkrácené časově, Eh, jsme skutečně zvládli poznat to, co bylo pro nás velmi důležité. Eh, v prvé řadě, eh, myslím, asi by s tím souhlasili i kolegové, protože tak jsme se o tom i společně bavili, na nás zapůsobila velká profesionalita té kanceláře v Rize, která není veliká, je to počtem lidí velmi malý, malý útvar, ale na vysoké profesní úrovni a e, skutečně zvládají tu svou práci, která je komplikovaná a do budoucna poroste její význam velmi dobře. E, to, co bylo důležité, že jsme se skutečně seznámili s e, fungováním, protože i prezentace z pozice Bereku byla na nejvyšší úrovni a ta diskuze byla skutečně velmi, velmi, důle, velmi pro nás důležitá. E, ze strany Bereku to byl e, prezident e, Sebastian Soriano a vlastně budoucí nastupující předseda pan Gungl, který, kteří nám prezentovali ten pohled Bereku v, tom, v té živé formě, to, co bylo pro nás velmi důležité. Zároveň i účast ředitele kanceláře v Rize, pana Láslo Ignéce, byla pro nás eh, velmi zajímavý, protože jsme to měli tyto informace eh, přímo z první ruky. Ta diskuze se vedla směrem i k připravené legislativní normě, kterou v této, v této době projednáváme a měla by být na hlasování někdy v červno, červenci letošního roku. Eh, jednak z toho vyplývalo, že kancelář a berek, protože to je speciální eh, forma, kdy je kancelář bereku a berek eh, jako takový funguje skutečně velmi dobře a několikrát nám bylo opakovaně zdůrazňováno, že se podařilo za tu dobu sladit a vytvořit systém velmi dobře fungující dohody hlasování Eh, přijímání složitých, eh, složitých rozhodnutí na úrovni bereku eh, při dodržení maximální neutrality právě jednotlivých národních regulátorů, což víme, že není vůbec jednoduchá věc. Proto i dotazy, které byly vznášeny, byly vznášeny k tomu navrhované, navrhované úpravě komise, kdy by mělo dojít k určité organizační změně Eh, tak aby to byla, eh, dá se říct, agentura, která bude přímo řízená. Eh, nám bylo sděleno, že skutečně ten systém duálního projednávání se velmi osvědčuje, má prvky skutečně vysoké nezávislosti vyjádření Bereku a nechtěli by měnit tento systém, protože by to mohlo přinést mnoho eh, nepříjemných situací při rozhodování jednotlivých národních regulátorů, takže mm, já jako zpravodaj jsem si velmi vědom, že musíme být velmi opatrní, abychom tuto velmi dobře na vysoké profesionální úrovni fungující organizaci eh, nevytvořili nějaký zásadnější problém, protože tak, jak se projednává legislativa Bereku, projednává se i kodex nebo kód a e, to do budoucna bude znamenat e, dost značné změny a zatížení. Ta návštěva byla skutečně v pravý čas, velmi důležitá a dostalo se nám velmi zásadních informací, které se pokusíme společně včlenit do té legislativní normy, kterou projednáváme. Thank you very much. Bardzo, bardzo dziękuję kolego Toszynowski. Vaša e, trojka. Děkuji vám, pane e, kolego Tošenovský. Vaše trojice, e, Tomáš Tošenovský, Kánič Krejl, která se zúčastnila, tak ano, správně jste řekl, že je třeba zde být velice obezřetní, neboť jde o orgán, agenturu, který funguje dobře a samozřejmě musíme eh, opravit to, co je třeba. A poněvadž jde o mm, agenturu velice důležitou do budoucnosti. Já vám tedy děkuji za zprávu a děkuji za stanovisko, eh, že to tady bylo zajímavé. Srdečně děkujeme a teď eh, přejdeme k dalšímu bodu programu a to je mise ITRE do Německa a Polska paní Kudrická, Carbezon, eh, Ruiz, paní Hearing, paní Matias a eh, jako muž pan kolega Dalunde, pětičlenná delegace. Paní Carbezon Ruiz je eh, tady mezi námi dneska a prosím, jestli byste nám k tomu mohla něco říci o vašem výletě do Němec a do Polska. Děkuji vám, pane předsedo. Bude to velmi stručně. Zítra eh, budeme hlasovat o zprávě eh, z této, eh, za tento rok a to byl vlastně ten smysl této delegace. Pro tedy zpravodaje toto bylo mimořádně důležité. Navštívili jsme tedy Berlín v Německu a Chtěli jsme eh, se informovat, jak eh, fungují partnerství mezi soukromým a veřejným eh, sektorem u velkých projektů. A chtěli jsme poznat, jak to funguje také v jedné z těch novějších členských zemí. Začali jsme tedy v roce 2002, eh, tedy v Berlíně, navštívili jsme továrnu Rolls-Royce, eh, kde se vyrábí taky turbíny pro motory velkých letadel. A probíhá zde také eh, technologickou iniciativu, inovační iniciativu Clean Skies, čili opět to souvisí se snižováním emisí v letecké dopravě. Dále jsme navštívili Bombardier, což je Eh, vedoucí eh, dodavatel zejména eh, železničních technologií. Zde je technologická iniciativa, které zúčastní 70, pardon, 17 zemí Shift to Rail. Opět zde šlo o partnerství soukromého a veřejného sektoru, o vývoj v oblasti eh, letecké eh, techniky a eh, zároveň spolupráce s malými středními podniky, s univerzitami a rovněž iniciativa Klínská 2, synergie s regionálními fondy a tak dále. V rámci Klínská existují dvě prohlášení o úmyslech, Hovořili jsme také o rizikových eh, investicích, které třeba podpořit a o dopadech Brexitu a jeho dopadu na příspěvky soukromých přispěvatelů. No a dále šlo o investiční cykly soukromé sektoru versus našem, eh, naš, náš eh, víceletý finanční výhled. Druhý den jsme strávili v Polsku, v Lodži, u, eh, tam, na tamnější univerzitě. Měli jsme dvě setkání. Na tom prvním šlo o KEC, to jsou společenství pro inovaci a e, znalosti, čili které poskytují podporu při výzkumu a inovacích. Eh, setkali jsme se zástupci jedné z největších eh, zdravotnických organizací, iniciativ eh, a šlo o tedy udržitelnost zdravotnictví a vyrovnání se s demografickými změnami. Dále šlo o teaming, twinning, to, twinning, to znamená fungování různých partnerství. To bylo také velice zajímavé a dozvěděli jsme se více o různých překážkách účasti. A, takže u toho druhého zasedání potom jsme se setkali se zástupci výzkumných středisek a e, zajímal nás institucionální rámec. Dále e, jsme navštívili konferenci rektorů na této univerzitě v Lodži. Eh, šlo tedy o komplexnost eh, programu do roku 2020, eh, přičemž bylo konstatováno, že je možno leco zlepšit. Zaměřovali jsme se zejména na podporu inovací a v současné době šlo také o geografickou koncentraci účastníků, což není dobré. Bylo by lépe více zapojit také jiné generace a to jsme se dostali, jiné oblasti, jiné lokality a jsme se dostali tady k různým mezinárodním sítím a tak dále. Eh, výměna zkušeností, rozšiřování kompetencí, různá kritéria eh, v tom programu Horizon 2020. Čili to byla ta nejdůležitější témata a zazněly tady ty nejdůležitější problémy a pro nás to bylo skutečně velice zajímavé a také napíšeme to do zprávy. Děkuji vám. A e, vy vlastně e, také pracujete e, na zprávě, průběžné zprávě o tom horizontu 2020, čili i zde vám ta návštěva může být nápomocná a také s stínovým zpravodajům. A to tež vlastně pan Tošenovský, eh, ten má zase na starosti nařízení Berek, to nové. Takže to také může být užitečné. Takže děkuji vám, kolegové, a zítra se sejdeme v 9 hodin v kruhu koordinátorů a od 10 potom budeme hlasovat ve výboru ITRE. Uvidíme se tedy de facto v 10. Děkuji vám.